Dobrý den. Myslím si, že bychom měli začít a můžeme začít, protože ti klíčoví členové jsou všichni tady, to znamená ty, kteří se, který se týká první bod našeho programu. Takže bych vás eh, teď rád vyzvala, abyste se všichni usadili. Předtím, než eh, zahájíme, mám pro vás velice důležité sdělení. Chtěl bych vám říci, že eh, toto, se, toto zasedání eh, se přenáší do eh, řady místností a je také na internetu. Služby nás požádali, abychom vždy používali mikrofon na levou na levo, protože tím se také zapíná videokamera, která vás bude snímat. Protože pokud zmáčknete ten pravý, tak nebudete na obrazovce vidět. Aha, tady chybí. Nevím, budeme to muset vyzkoušet. Eh, budeme muset požádat pozorovatelku v Kateřině kanceláři, aby se podívala, jestli až bude hovořit, bude vidět. Já pouze tady čtu instrukce, které jsem k této věci dostal. Takže teď bych vás chtěl požádat, abyste eh, schválili návrh eh, dnešního programu, tak jak byl modifikován. Chtěl eh, bych vás upozornit na jednu věc a sice, že bohužel paní Hedová eh, se sem dnes nedostala. Nevím, jestli to bylo v důsledku nějakých problémů s dopravou, ale dnes ráno nás ozna- nám oznámila, že nemůže přijet, takže můžeme, musíme tento bod vyjmout z programu. Vím, že to představuje určité problémy, protože vím, že alespoň jeden ze stínových zpravodajů speciálně kvůli této zprávě přišel mezi nás. Eh, budeme muset tuto eh, zprávu tedy přesunout na středu odpoledne, na konec našeho jednání, takže budeme mít možnost se k ní ještě v diskusi vrátit. Takže toto je ta změna, tato je ta modifikace. Doufám, že takto změněný program můžeme teď přijmout dále. Myslím si, že žádná další sdělení eh, nemáme. Ne, nemám žádné další sdělení. Takže můžeme pokročit. Máme zápis eh, ze schůze 1. a 2. prosince, ten je součástí vašeho materiálu. Máte čas do zítřejšího poledne, pokud chcete udělat nějaké změny, tak, eh, tak můžete učinit, pokud ne, tak budeme považovat tento zápis za schválený. Pojďme teď tedy k dalšímu bodu. Eh, po poměrně eh, dlouhé době od našeho posledního eh, setkání jsem velice rád, že vás mohu opět tady všechny přivítat na této pracovní schůzi. <clears throat> Myslím si, že zítra bude mimořádně důležitý den, protože budeme mít možnost setkat se s zástupci Eh, národních parlamentů. Budeme mít také první videokonferenci s dalšími parlamenty eh, v členských státech, takže doufám, že přijde co nejvíce z vás. Teď eh, Přejdeme ke stanovisku, který se týká informací o obsahu potravin, které se musí předávat z potřebitel, protože paní McClark tady není, eh, McClarkinová tady není, je nemocná, ale je tady pan Krasobertis, pan Kreuzmann. ne, ten tady bohužel není, teda si přijde pozdě, paní Turnerová je tady a uh, pan Certafilidis a pan Salvini ten tady není, ale přesto doufám, že můžeme i tak mít um, že každou chvíli mezi nás přijdou další stínoví zpravodajové. Ehm, dovolte, abych teď dal slovo paní Charles de Mozem. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod řekla, že máme anglickou, anglický překlad, pardon, že jsme dostali anglický překlad všech pozměňovacích návrhů až v pátek minulý týden odpoledne. Uh, a vzhledem k tomu, že bylo těchto poslaneckých návrhů 200, eh, kromě těch 80, které jsem předložila já, to znamená, že skutečně jsem neměla možnost se věnovat všem těmto pozměňovacím návrhům, alespoň tedy nedostatečně podrobně. Dovolte, abych na úvod eh, poděkovala eh, všem kolegům, kteří skutečně projevili obrovský zájem o toto téma. I já považuji toto téma za mimořádně zajímavé a důležité. Doufám, že se nám podaří dosáhnout určitých kompromisních řešení, alespoň v některých oblastech kde v současné době máme názory eh, často odlišné. Dovolte, abych řekla několik slov o těch tématech, kde se budeme skutečně muset pokusit dosáhnout nějakého kompromisního řešení. Kromě toho eh, bych chtěla také vyzvat eh, stínové zpravodaje, aby ještě se vyjádřili k těm pozměňovacím návrhům, které oni sami předložili. Ale možná eh, předtím, než začnu hovořit o těch jednotlivostech, dovolte, abych upozornila kolegy na to, že jsem, jsem eh, pož- že příští týden a přes příští týden jsem pozvala další stěnové zpravodaje, abychom se sešli a o těchto věcech hovořili podrobněji. Pojďme se tedy teď podívat na ta jednotlivá témata. Pochopitelně je velice obtížné zcela jasně v tomto okamžiku říci, jakým směrem se vlastně eh, pohybují eh, tyto pozměňovací návrhy. Já sama bych chtěla říci, že bych byla velice ráda, kdyby alkohol se dostal do této směrnice, což eh, možná, eh, možná, že eh, většina kolegů nepřekvapí, že je hodně lidí, kteří chtějí, aby nebyl alkohol součástí tohoto textu. K této otázce existuje v současné době diskuse, která se soustředí na to, jestli by tato výjimka měla platit pouze pro víno nebo pro veškerý alkohol. Ale každopádně eh, většina eh, se staví za to, abychom určité výjimky v oblasti alkoholu měli. Eh, já sama bych byla tedy velice ráda, kdybychom měli tyto věci aplikovány i na alkohol. Další diskuse, která nás čeká, je diskuse o tom, kde na obalu budeme mít e, informace umístěné. To znamená, kde mají být tyto informace tištěné. K tomu přišla celá řada pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že by to mělo být. Otázka, jestli to má být vepředu nebo vzadu na obalu, nebo jestli bychom vůbec toto neměli upravovat, to znamená, neměli bychom přesně určovat místo, kde tyto informace by měly být. Podle mého názoru je eh, důležité, aby to řešení, které budeme mít, bylo asi takové, že cokoliv bude na tom obsahu, bude snadno čitelné a snadno srozumitelné pro spotřebitele. Eh, nemusí, tyto informace nemusí být na přední straně obalu, ale já se domnívám, že je skutečně důležité, aby tyto informace byly umístěny tak, aby nemusel spotřebitel se dívat na různé části obalu, aby získal jednotlivé informace, které potřebuje. Existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které se zabývají eh, faktickou velikostí fontu, eh, to znamená velikostí písma, které má být použito pro eh, tyto informace. Myslím si, že ten kompromis, eh, který, který eh, jsme byli schopni které jsme byli schopni dosáhnout v tom minulém parlamentu, bylo docela dobré, ale myslím si, že i tady stále ještě není úplná jednota v tom, jak velká by měla být tato písmena. Eh, já si myslím, že důležité je, abychom tam měli ustanoveno, že to musí být eh, čitelné, ale měla být tato čitelnost přesně specifikovaná. Já jsem přesvědčena, že budeme schopni nějaké řešení pro tento problém najít. Eh, řada kolegů Eh, prohlásila, že by byla ráda, kdybychom měli určité výjimky, které budou souviset s faktickou velikostí obalu. U určitých velikostí obalu bychom mohli mít určitou výjimku z toho eh, právního požadavku. Tady zase máme celou řadu názorů k této věci. I tady jsem přesvědčena, že se nám podaří najít kompromisní řešení, ale co mě se týče, myslím si, že nejdůležitější je, abychom se vyhnuli příliš velkému množství eh, výjimek protože je eh, eh, potřeba zabránit tomu, aby eh, to bylo chaotické vzhledem k tomu obrovskému množství produktů a výrobců těchto produktů. Dejme tomu, vezmeme-li žvíka, gumu, tak pochopitelně ten obal je tak malý, že by bylo těžké určitou velikost písme na to dostat. Další eh, věc eh, souvisí s vlastním obsahem nutričních hodnot. Co by mělo být povinné? Co by mělo být naopak dobrovolné eh, v těchto informacích? Domnívám se, že Eh, se hovoří o eh, tom, že by proteiny, soli a tak dále měly být zařazeny. Já si myslím, že bychom měli mít maximální množství informací o faktickém obsahu dané potraviny a také o její nutriční hodnotě. To je zcela určitě výhodné a prospěšné pro spotřebovatele. Myslím si, že vášnivá diskuse nás čeká eh, u tématu, jakým způsobem by se tyto věci měly prezentovat. Určitě jste si vědomi toho, že já sama bych byla ráda, kdybychom měli ten barevný kdybychom používali barevné kódy. E, obávám se, že e, tento můj návrh se nesetkal s příliš vřelým přijetím, málo lidí to podporuje, ale musíme si položit otázku, e, co chceme vlastně spotřebiteli poskytovat a co chceme, aby spotřebitel s tím, co mu tato um, směrnice poskytuje, udělal. Existuje také celá řada poznacích návrhů, které opět eh, souvisejí s nejrůznějšími výjimkami eh, pro jednotlivé členské státy. Tady eh, je potřeba, tady otázka, jestli je potřeba nějaké speciální pravidla, nebo jestli některá pravidla mají být naopak zrušena nebo jestli by mělo dojít k nějaké změně současné právní úpravy. E, v současné době existují e, dobrovolné e, informace v této oblasti. Eh, je pravda, že některé členské státy by měly mít pravidla, které eh, chceme si přeji. Jiní říkají, že žádná takováto pravidla, která jsou pouze vnitrostátní, by neměla existovat. Opět je potřeba, abychom nějakým způsobem se dopracovali kompromisu tak, aby nic z toho, o co nám jde, se v tomto procesu nestratilo. Musíme pochopitelně mít na paměti také to, že existují nejrůznější kultury, nejrůznější eh, stravovací tradice a já jsem přesvědčena, že budeme schopni eh, najít způsob, jak eh, zajistit určité výjimky pro jednotlivé státy. Dále, co se týče země původu, eh, to je další významná komponenta diskuse, která zatím proběhla. Já osobně mám určité pochyby o tom, jakým způsobem to budeme schopni všechno řídit. Myslím si, že spotřebitel musí mít oprávněné informace o tom, odkud daná potravina pochází, ale na druhé straně musíme eh, mít také na paměti to, že výrobci často mění eh, eh, obaly a nesmíme dopustit, aby toto bylo nějakým způsobem zneužito pro potřeby protekcionismu. Jinými slovy, toto si myslím, že by mělo být pouze eh, aplikováno na některé potraviny, jako jsou například ovoce, maso a tak dále. K tomu již existují určitá pravidla, čili možná, že skutečně by se to mělo týkat některých skupin výrobků. I tady si myslím, že řešení najdeme. Některé z těchto aspektů jsou poměrně snadné. Nedovedu si představit, eh, že by tady byl někdo, kdo by byl eh, proti tomu, eh, že je potřeba uvádět informace na stanovenou dávku, to znamená 100 mg nebo 100 ml. To si myslím, že je velice důležité. Další oblast, kde 100 gramů, pardon. Další oblast je hvor jeg kan se, at vi kan gøre noget øh, nemt og blive enige, det er... Další oblast, ve které si myslím, že bychom se měli shodnout, je jsou potraviny, které nejsou eh, předběžně balené. Vím, že někteří kolegové chtějí tuto záležitost upravit. My ale musíme se podívat na výjimky týkající se eh, těchto potravin. Nakonec by to mohlo skončit tak, že legislativa se nebude eh, týkat žádných z těchto potravin. Takže musíme se zabývat rovněž otázkami alergií v souvislosti s těmi nebalými, nebalenými potravinami. Náš záměr je jasný, spotřebitelé mají právo být informováni o jakýchkoliv alergenech, které mohou být v potravinách. Otázka je, jak se k tomu postavíme, jak to budeme řešit, jak zohledníme různé kulturní tradice a legislativu, která již existuje v členských státech. Myslím si, že už eh, nebudu zacházet do dalších detailů, ale Chtěla bych vás požádat, abyste se podívali na vlastní pozměňovací návrhy. Většina předložených pozměňovacích návrhů se týká témat, o kterých už jsme v tomto výboru hovořili dříve. Je zde ale nový návrh od Ole Smith, a který navrhuje, že bychom měli mít a mít požadavky na Braillovo písmo na balení. Já si myslím, že to by bylo velice dobré, abychom zohlednili spotřebitele. Uvidíme, jestli eh, co se o tom budou myslet ostatní poslanci. Těším se na vaše názory. Jsem velice ráda, že jste projevili takový zájem a jsem si jistá, že ní nalézt možná kompromisy ke všemu, ale aspoň k něčemu. Budeme se muset snažit setkat se někde v polovině cesty, pokud chceme vypracovat zprávu, která bude funkční. V současné době máme pozměňovací návrhy, které eh, jdou proti sobě. Těším se na vaše připomínky. Uh, Děkuji, paní Šadlmouze. Děkuji za velice jasný projev a také za to, že jste poukázala na to, jakým způsobem bychom se měli dále vydávat a jak budeme pracovat s 282 pozměňovacími návrhy, které máme před sebou. Dále paní Korasapent. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zopakovat ještě jednou, že velice ráda spolupracuji s Kristel a ostatními stínovými zpravodaji. Myslím si, že už jsme udělali mnohé důležité kroky. V některých oblastech se shodneme. Zmínila si a že um, už nemůžeme jít blíže, pokud jde o um, velikost uh, balení, pokud jde o uh, 100 gramů, 100 miligramů alergeny. Uh, a tak dále. Já si myslím, že skutečně nás čeká ale těžký boj, pokud jde o alkohol a označování barvami. Pane předsedo, já bych chtěla říci, jaký je princip eh, mě a, a mých eh, kolegů, který zastáváme, jestli mohu. Postoj EPP, pokud jde o označování potravin, se soustředí na posilování spotřebitele, na to, aby spotřebitel eh, měl rozmanité výrobky k dispozici. A jedná se o boj za svobodu člověka. O to se chceme zasazovat. Z tohoto důvodu jsme předložili pozměňovací návrhy týkající se čitelnosti. Čitelnost je skutečně zásadní věc, protože spotřebitelé jsou nespokojeni. I když je na balení spousta informací, eh, nemohou někdy informace přečíst. Eh, samozřejmě nechceme, aby lidé byli podváděni. A setkáváme se s mnoha příklady eh, toho, jak například ve zmrzlině není mléko, ale ehm, tuky nebo podobně tomu například u pici. Moje dítě je alergické na oříšky a já si myslím, že to je věc, která by měla být zmíněna, pokud jde o. To je tedy informace, která by měla být zmíněna i pokud jde o nebalené výrobky, nebalené potraviny. A tedy potraviny, které jsou baleny až u přepážky v obchodě. A máme mnoho informací z výzkumu, že e, toto jsou oblasti, o které se lidé hodně zajímaví, především pokud jde o maso. Lidé mají obavy z masa, že bude mít negativní vliv na jejich zdraví. Pokud jde o nutriční hodnoty, já jsem předložila pozměvací návrhy týkající se toho, že by průmysl měl mít eh, určité možnosti manévrování, ale je jasné, že údaje musí být jasné pro průměrného spotřebitele, aby spotřebitelé chápali tyto informace. Otázka alkoholu a barevného označování. K tomu bych chtěla říci, že základním principem našeho stanoviska je, že nechceme vytvořit příliš mnoho byrokracie, příliš další byrokracie pro podniky, především pro malé producenty a pro malé společnosti. Já si myslím, že můžeme dosáhnout postoje, kdy budou všichni výherci. Budeme mít maximální ochranu spotřebitele a zároveň nevytvoříme náklady navíc pro podniky. Důvod, proč jsme proti barevnému označování, proti semaforu je, že si myslíme, že by se schom neměli rozhodovat za lidi, co mají jíst. Měli bychom je pouze informovat, měli bychom jim dát možnost eh, dozvědět se, co jedí, ale neměli bychom rozhodovat za ně. A moje požadavky, pokud jde o zdraví, jsou jiné než vaše požadavky, než požadavky mých dětí. Jsme různí lidé, kteří mají různé zdraví, kteří mají různý životní styl, a mají také různý rozpočet, a chtějí investovat rozdílné částky, pokud jde o jejich zdraví. Takže nemůžeme znepokojovat lidi nějakým semaforem. To není naše práce, to není naše odpovědnost. My musíme respektovat svobodu jednotlivce. Takže Otázka semaforů a označováním barev není otázka toho, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, ale je to otázka toho, jak vnímáte jednotlivce, jak vnímáte spotřebitele. Je to svobodná dospělá osoba. Já musím poskytnout ty nejlepší nástroje pro to, aby eh, mohl být spotřebitel informován. To je všechno. Ale těším se na další diskusy. Eh, jsme flexibilní a otevření. Pokud jde o alkohol, naprosto souhlasím s tím, že je třeba alkohol nějakým způsobem pokrýt, především pokud je například o mixované alkoholické nápoje, které pijou mladí lidé. Musíme být ale konzistentní. Je zde hodně nařízení, které se týkají vína a méně nařízení pro jiné typy alkoholu. Je třeba, aby komise získala více informací, aby předložila za pět let návrh. To má smysl. Neznamená to, že nás nezajímá zdraví mladých lidí. Je to pouze jiný způsob, jak situaci řešit. Je to způsob konzistentnější. Také nutriční hodnoty, které mají být na alkoholických nápojích, nejsou eh, porovnatelné. Eh, například na whisky 100 mg, eh, to je jiná, jiný objem, řekněme, než u potravin. Takže možná by bylo dobré počkat, aby komise předložila návrh, který bude mít smysl. Takže děkuji. Samozřejmě Držela jsem se spíše na obecnější úrovni, ale klidně bych zacházela i do dalších detailů v další diskusi. My chceme podporovat dobře fungující jednotlivý trh a, a zabránit fragmentaci, protože ta je špatná jak pro spotřebitele, tak pro podniky. A já se těším na to, jak budeme řešit kapitolu 6 a 7. A to bude pro nás velice důležitá otázka. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Omlouvám se, že jsem na začátku, když jsem mluvila, nedával pozor, nicméně poslouchal jsem pozorně. A důvod byl ten, že sekretariát mi sdělil, že tady máme nového člena dnes poprvé. A já jsem ho chtěl přivítat předtím. A o tom jsme spolu mluvili, protože musím pořádně vyslovit vaše jméno. Je to paní ze Španělska, která zaujala místo pana Barej. Vítáme vás. Doufám, že se jméno vyslovil správně. Dobře, takže přejdeme. Pan Kroncman tady není. Já nevím, jestli ještě přijde. Vím, že znali beráli tady zástupce máme, nicméně necháme mu prostor, ale vidím paní Turenu. Ano, děkuji, já budu mluvit dánsky. A pomalu. Aby měli tlumočníci šanci. Na úvod bych chtěla říct, že děkuji zpravodajce za vynikající práci. A řekla bych, že u nás, u zelených, ve většině případů souhlasíme s tím, čeho se zpravodajka snaží dosáhnout. Myslíme si, že dělá správně, pokud jde o cíle stanovené v úvodních ustanoveních, jinými slovy, Musíme aktualizovat stávající pravidla pro označování potravin a potřebujeme označování, které spotřebitelům umožní správně se rozhodnout. Abychom mohli bojovat proti chorobám souvisejícím se životním stylem. To jsou věci, které musíme mít na paměti, až budeme rozhodovat o tom, co je potřeba udělat. My jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů k alkoholu. Já nebudu zacházet do podrobností. Myslím, že každý potřebuje čas na to, aby si je přečetl ale musím říct, že opravdu nebylo možné projít to všechno do dneška. Musíme se do budoucna vylepšit. Potřebovali bychom ještě neformálnější debatu, kdybychom nebyli schopni všechny přečíst. Nicméně ještě k tomu, co říkala zpravodajka o národních pravidlech a o tom, že můžeme sice dospět k nějakému kompromisu, měli bychom mít stejně národní pravidla. Ta největší záležitost, nejdůležitější věc, kterou já tady vidím, jsou ty semafory. GDA, neboli barevné označování pro doporučené dávky. Když se my, politici, snažíme rozhodnout, co je správné, myslím, že se musíme zabývat třemi věcmi. Za prvé, vědecké zdůvodnění. Za druhé, co říkají organizace spotřebitelů a zdravotníků. A za druhé, jak to vypadá v reálném životě. Pokud je o první z těchto věcí, o vědu, moc výzkumu nemáme. Ale už máme něco z Austrálie a z Británie a ti, co výzkumní pracovníci se rozhodli nebo dospěli k tomu, že pro spotřebitele je snadné uvědomit si, co znamenají semafory. Oni to ověřili u spotřebitelů a já myslím, že toto musíme také zvážit. Za druhé, co k tomu říkají organizace spotřebitelů a zdravotnických pracovníků? V podstatě jsou zajedno. Odmítají GDA, doporučené dávky, Říkají, že je to příliš standardizované. A důležitá je porce. Takové organizace jako Evropská organizace spotřebitelů, Organizace pro boj proti rakovině, kardiovaskulární nadace a tak dále. A dokonce soukromé pojišťovny uvádějí, že v zájmu veřejného zdraví musíme pečlivě zvážit systém semaforu. A jaké máme zkušenosti s GDA? Můžeme se podívat na to, jak to bylo v USA. Tam už to mají 10 let. Jsou 10 let před námi, pokud je o epidemii obezity a uvažují o tom, že upustí od systému GDA a udělají to, co dělá Británie. A tam se využívají semafory. Takže po deseti letech, po deseti letech práce s GDA říkají, že jim to nepomohlo, v boji proti obezitě a chorobám souvisejícím s potravinami nebo životním stylem. Uvažuje tedy Evropská unie o závadění toho, co teď zamítá USA? Budeme pozadu, pokud je o označování potravin, živin a tak dále? Musíme se nad tím znovu zamyslet. Takže musíme se podívat na to, co nám říká věda, co říkají organizace a musíme také zohlednit zkušenosti z USA. A když to vezmeme všechno společně, já myslím, že bychom neměli mít evropský systém KDA. Není to podle mě logické. A proto my u zelených podporujeme model semaforu. My jsme dokonce předložili pozměňovací návrh, abychom tento návrh ještě víc doplnili. My jsme úplně hlupáci. Přečetli jsme si, co bylo napsáno o tom, co si lidé myslí v různých politických skupinách. Jednoznačně jsme uvedli, co chceme. My nicméně jsme připraveni pracovat na kompromisu. Přišli jsme do tohoto výboru ne proto, abychom protestovali, ale proto, abychom dospěli k nějakému výsledku pro evropské spotřebitele. To je tedy ten dialog, do kterého se musíme pustit s ostatními stínovými zpravodají v této fázi. Ale já myslím, že je důležité, abyste věděli, co si o tom myslíme my. Takže to jsem vám musela sdělit. A další věc, o které právě mluvila Kristela, které já jsem si předtím nevšimla, je ten třetí model, který se tu navrhuje u pana Kreutzmana. Je to pozměňovací návrh 282, což je jakýsi třetí způsob. A my bychom se měli víc podívat na to, co tam vlastně je a jestli s tím souhlasíme. To znamená, že souhlasíme s tím, co zatím udělala zpravodajka a máme tady takovou tu výzvu. Mnohokrát děkuji, děkuji, to bylo opravdu jasné a velice stručné. Pokud výbor a stínový zpravodajové dovolí, možná během paní McClarky, která mi dala svůj projev a vím, že se možná ještě zúčastní, bych řekl něco k pozměňovacím návrhům, na kterých pracuje stínový zpravodaj z naší skupiny jejím jménem. Já myslím, že v zásadě můžeme podpořit stanovisko ELS v tom smyslu, že alkoholické nápoje by měly být samostatný případ a musíme se tomu věnovat specificky, vzhledem k tomu, že je to produkt specifické povahy. Pokud je o jednoznačnost balení, já myslím, že tady jistě bude určitý prostor pro kompromis, pokud je o to, jak řešit vyznačení informací, zvlášť pokud je balení nějaké malé, ten štítek je malý, protože je jasné, že to zatím není uspokojivé. A je také jasné, že potřebujeme kompromis mezi množstvím informací a prostorem, který jinak si spotřebitelé nepřečtou vůbec nic. A studie, které jsme v tomto výboru provedli, co se týče zavalení informacemi, to jsou věci, kterých si musíme být vědomi. Samozřejmě paní Ternerová mluvila o zajímavé věci v souvislosti se semafory, ale já myslím, že u semaforů jde hlavně o to, pro z nás, že je to příliš jednodušené a uvidíme, jestli je tady také prostor pro kompromis. Konkrétní připomínky jsme měli a mě by zajímalo, jestli je to věc, která se týká jen mé země, ale jde o jasnost informací. Systém poměřování, kalorie, to jsou věci, které se používají nejvíce. Kalorická hodnota živin a produktů, to jsou věci, které chceme opravdu dobře pochopit. Pokud je o označení přísad, tam jsme měli konkrétní návrhy a myslím, že chceme hlavně zajistit, aby u označování masa byly ty návrhy potvrzeny, protože říkala paní Šaldemoze, o tom spotřebitelé zvlášť chtějí vědět víc. A myslím, že tady máme řadu případů u produktů, potravinových produktů například, u kuřecích výrobků, ve kterých může být bílkovina i z hovězího nebo z pepřového, Souvisí to s tím, jakým způsobem se ten výrobek vyrábí. A já myslím, že tam musíme mít úplně jasno. A ještě se vracím k otázce alergenů, protože například víme, že někteří lidé jsou alergičtí na vepřové nebo výrobky z vepřového. A pokud nebudou vědět, že dejme tomu paštika, která je v podstatě kachní, obsahuje vepřový tuk, může to být nebezpečné, musí to vědět. Takže já myslím, že jsou tady důležité a komplexní oblasti. A některé z pozměňovacích návrhů paní Krace a její skupiny u takových věcí, jako povinné označování a další harmonizovaná pravidla pro alergeny, já myslím, že tomu se stavíme kladně a zapojíme se těchto, do těchto diskuzí. Takže v zásadě to opravdu pečlivě sledujeme a já myslím, že během paní McClarken mohu říct, že ona by se jistě chtěla zapojit do budoucích diskuzí, abychom dospěli ke kompromisu. Tolik teď ze strany ECR. Vidím pana Kreutzmana. Chcete se trošku vydýchat? Protože ještě tady pan, paní Trantefelidis a může se pan, k vám potom vrátit, jestli chcete. Takže paní Trantefelidis za GUE, nebo pan Trantefelidis. A pan Dion, dobře, já se omlouvám. Děkuji. Máme zde několik eh, bodů, o kterých jsme hovořili v našich pozměňovacích návrzích. Některé ostatní politické skupiny je také zmínily. Zásadním bodem je skutečnost, že nesmí být rozdíl mezi tím, jestli se jedná o velký podnik nebo malý podnik, jestli se eh, jedná o supermarket nebo malý obchod. Veškeré podniky musí být schopny splňovat naše předpisy. Pokud z něčeho takového vycházíme, musíme se snažit vytvářet předpisy tak, aby i pro malý podnik bylo možné tyto požadavky dodržet. A takže nesmí zde být žádné přehnané požadavky, pokud jde o označování na etiketě, pokud jde o písmo. Samozřejmě je možné zde mít určité výjimky pro nebalené produkty. Zároveň bychom mohli připustit i výjimku týkající se alkoholu. A to může být upraveno, ale nemusí. Pokud jde o e, míšené alkoholické nápoje, e, musíme něco udělat, protože e, mladí mají často pocit, že tyto nápoje jsou zcela neškodné, ale to není pravda je eh, nutné eh, vyčlenit eh, z těchto předpisů víno, ale jinak by to, pokud je o alkohol, šlo. Jde především o proveditelnost v případě malých podniků. To je pro nás zcela zásadní. Předložili jsme odpovídající pozměvací návrhy, jsme připraveni snažit se dosáhnout kompromisu. Bylo by dobré, pokud my jako výbor bychom si stáli zcela jednoznačně za naším stanoviskem. Pro nás je ale zcela zásadní, aby malý podnik se nestal obětním beránkem a aby snaha Evropy vytvářet eh, nová a nová pravidla ho nezničila. Tato snaha je někdy dobrá, ale je, musí být přiměřená. Musí eh, i malé, malé podniky být schopny eh, tyto požadavky splnit. Já si myslím, že i v dalších otázkách bychom měli být flexibilní. Nesmíme zde mít přehnanou úpravu, přehnanou legislativu. Hovořil jsem s některými spotřebiteli, eh, kteří byli velice spokojeni s nápadem semaforu. Existuje zde ale určité riziko, protože eh, semafor a eh, Eh, poukazuje na to, že zelená je vždy dobrá, červená je vždy špatná, ale eh, tak tomu není. Záleží samozřejmě na jednotlivci a záleží také na kombinaci jednotlivých produktů. Takže je nutné podívat se na to, jak se v této oblasti věci budou dále vyvíjet. A není možné vnímat semafor negativně. Na semafor někteří spotřebitelé reagují velice pozitivně. Je nutné, abychom zde měli flexibilitu, proveditelnost pro malé podniky, abychom neměli přehnanou eh, úpravu přehnanou regulaci. Je ale zároveň nutné zajistit, aby spotřebitelé jasně věděli, eh, co konzumují. Poslední bod. Nesmíme přeceňovat eh, to, kolik informací spotřebitelé dokážou vstřebat. Na obalech je často spousta informací, ale spotřebitelé si z toho nedokáží mnoho vzít. A někdy se spotřebitelé podívají, kolik kalorií to má, je tam tak málo kalorií, ale je třeba eh, nedívat se jenom na kalorie, ale také na tuky a cukry a tím se celá věc komplikuje. Čím komplikovanější celá věc bude, tím méně ji budou spotřebitelé využívat. Takže potřebujeme mít pro spotřebitele jednoduchou informaci. Takže třeba na přední straně kalorie a na zadní straně obalu potom komplikovanější informace. Takže to bylo všechno k tomu, co jsem chtěl říci. A později ještě můžeme hovořit o dalších detailech. Uh, děkuji, děkuji pane Dione. A teď pan Kreutzmann, který je stínovým zpravodajem za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poukázat na jednu myšlenku, která už zde zazněla. Příliš mnoho informací nejsou žádné informace. To mnoho lidí řeklo, to řeklo mnoho spotřebitelů. To znamená, že je nutné, aby informace byly snadno čitelné, ale aby jich nebylo také příliš mnoho. A to je cílem těch pozměňovacích návrhů, které jsem já předložil. Samozřejmě je nutné udávat alergenní látky, protože to je velice zásadní. A to se týká tady především nebalených výrobků. Všechno ostatní by bylo přehnané. A jako základ jsme si vzali 100 gramů a 100 ml, aby bylo možné výrobky srovnávat. A to je dobré, ale e, samozřejmě v případě žvíkaček je toto nerelevantní, protože pokud bychom si vzali množství 100 gramů, potom je to porce na celý měsíc. Je dobré, že spotřebitel má možnost porovnávat jednotlivé výrobky. Když jde k regálu, musí mít možnost, aby zde na všech výrobcích bylo stejné označení. Z tohoto důvodu tedy 100 gramů a 100 ml má smysl. To, může, to je možné nějakým způsobem graficky zvýraznit. A podle mého názoru bychom měli mít jednu věc na paměti. Pokud vytváříme určitou úpravu na úrovni Evropy, nesmí tato úprava být porušována na úrovni členských států, protože to je problém pro producenty i spotřebitele. Pokud připustíme mnoho výjimek v členských státech, potom vytvoříme příliš mnoho byrokracie. Ta byrokracie bude dvojitá. Bude zde jedna úprava na úrovni Evropy a potom bude nutné podívat se na to, co povolují nebo nařizují jednotlivé členské státy. Tímto se se samozřejmě porušuje myšlenka vnitřního jednotného trhu. Z tohoto důvodu, když činíme politická rozhodnutí, musíme říci, že tato rozhodnutí jsou závazná pro členské státy. Zásadou mých pozměňovacích návrhů tedy je jenom tolik informací, kolik je nutné, nepřetěžovat spotřebitele, nesmí tam být příliš mnoho informací. V této souvislosti je důležitým aspektem také velikost balení, protože balení by muselo být zvětšováno v některých případech, aby tam všechny informace vešly. Ještě poslední informace týkající se eh, kalorií. Eh, například eh, v případě bramborového prášku budete se dívat na to, co je tedy na samotném obalu nebo nebo jsou relevantní údaje až hotového výrobku, tedy bramborové kaše. takže to je otázka, co by na balení mělo být uvedeno. Děkuji. Děkuji. Co se stane, pochopitelně, když to připravujeme eh, vod, s vodou nebo s mlékem? To pochopitelně je rozdíl. Nechám vás, to na vás, abyste se ten rozdíl určili sami. Takže teď děkuji všem stínovým zpravodajům. Mám ještě další eh, čtyři žádosti o slovo. Pan Huano, pan Šváb, paní Vajlova, paní Štajlova a pan Motin. Eh, ještě někdo by chtěl eh, pohovořit v této diskusi, pan Hong? Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat zpravodajce za ten skvělý návrh stanoviska a také bych chtěl poděkovat za to, že si dělá skutečně obavy tím, jak důležité je eh, poskytnout potřebitelům informace. Myslím si, že zlepšila ten původní text a tento výbor by měl podpořit v jejich snahách. Je to záležitost mimořádně důležitá, protože přímo souvisí s úrovní zdraví evropských občanů. To zcela určitě platí o rodinách, které mají nízké příjmy. Eh, uvědomuji si, že Eh, ten návrh související s barevným kódováním, celý ten systém eh, semaforu, jak tomu říkáme, jestliže eh, tyto, toto, tyto kódy by mohly pomoci těm, kteří již toho vědí dost, nebo jestli se to týká zemí, kde informace nejsou tak dostupné, tak myslím si, že skutečně potřeba si uvědomit, že toto je trošičku příliš jednoduchý systém, který by mohl mít nakonec eh, nesprávný dopad. Znamenalo by to, že lidé by si nemohli třeba kupovat nebo nechtěli kupovat eh, výrobky, eh, které budou označené červenou barvou, i když třeba trošku takové to potraviny by nebylo na závadu. Naopak ty potraviny, které by byly označeny zeleně, ehm, Eh, možná, že některé výrobky by měly možnost eh, označení zelenou barvu a přesto by mohly obsahovat vysoký eh, obsah aspergenu, což je látka, která je karcinogenní. Takže něco, něco může obsahovat, něco může označeno zeleně, ale přesto to může být potravina nebezpečná. Myslím si, co se týče toho označování v kaloriích na 100 mg, Eh, na 100 gramů nebo na 100 mililitrů, eh, to nemusí být vždy relevantní pro spotřebatele, protože často se pochopitelně výrobky liší svým objemem a svou váhou, takže tady bychom to měli zase přistupovat podle velikosti daného výrobku. A možná, že v některých případech by to mělo být vztahováno k čisté váze. To by znamenalo, že spotřebitelé by měli přesnější informaci a informace, které jsou lépe srozumitelné. Děkuji. Pan Šváb je dalším. Děkuji, pane předsedo. Dojem, který mám po té, co jsem si vyslechl kolegy, je, že v diskuzi o směrnici o poskytování informací na potravinách se ubírá správným směrem. Já jsem zde byl i v minulém funkčním období a zdá se, že projevy jednotlivých poslanců se ubírají stejným směrem. Jedná se tedy o to, že musíme zohlednit nejenom podniky, ale také samozřejmě zdraví spotřebitelů. A Zdravý rozum eh, nám ale říká, že zkušenost Američanů s označováním barvami eh, je neúplně dobrá, není optimální. Já si myslím, že eh, to je ale sporné, že by takovéto označování nebylo optimální. poukázalo se zde na to, že při označování často dochází ke zjednodušování. Já se domnívám, že se musíme snažit o to, aby eh, jsme poskytovali co nejlepší informace pro spotřebitele. To je také to, o co mi jde. A ještě jedna věc, která eh, představuje problémy eh, vždycky v mé oblasti, v mém volebním okrsku. V Černém lese se produ, produkuje šunka z černého lesa, ta je odpovídajícím způsobem chráněna. A e, maso ale pochází z různých členských států a teprve v černém lese se zpracovává. Já bych samozřejmě chtěl a aby se tato věc upravila. Musí se jasně definovat, jaké jaká kritéria se musí vztahovat na maso, aby mohlo být v tomto případě, v případě švarcvaldské šunky, využíváno. A, takže já si myslím, že to je věc, kterou bychom měli ještě dále projednávat. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. Teď paní Bajlová. Já, eh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegové, kolegyně. A paní Šaldemoze se o tuto věc stará velice dobře. Já bych se normálně eh, nepřihlásila, pokud by nemluvila na začátku paní Bild. A já se domnívám, ať už eh, se až to dopadne jakkoliv. já si myslím, že bychom neměli postupovat tak agresivně proti semaforu. Eh, já se domnívám, že to není něco, co by nechtěli a priori spotřebitele. Já se domnívám, že semafor má velký smysl, ne samozřejmě stoprocentně, je třeba tento semafor dále rozvíjet. A pokud ale posloucháme naše voliče, potom se domnívám, že nejenom čeští spotřebitelé eh, chtějí semafor, i Briti jsou spokojeni se semaforem. A eh, spotřebitelé v jiných členských státech také. Je jasné, že semafor je zjednodušující, ale pokud posloucháme to, co chtějí spotřebitelé, potom musíme prosazovat semafor, protože to chtějí spotřebitelé i organizace spotřebitelů. Takže prosím vás, eh, ne tak agresivně proti semaforu, semaforu, že by semafor byl nějakou diktaturou vůči spotřebitelům. A já bych to chtěla říct také eh, levicové eh, straně. Každý člověk eh, ví, kolik cukru je v Coca-Cole a ví, kolik tuku je v hranolkách. Já si myslím, že není potřeba takovouto věc označovat, to lidé vědí. K tomu, co říkala paní Šaldemóze o Brajlově písmu, já si myslím, že je to velice zajímavá myšlenka. Pokud se ale dobře eh, eh, vzpomínám, a mám eh, školu pro slepé lidi ve svém volebním okrsku. Brajlovo písmo je velmi velké a tak by bylo asi těžké mít něco takového na obalech. A možná by to mohla být věc, která bude dobrovolná. A to znamená, že a producenti a obchodníci, kteří by něco takového takového chtěli a kteří to e, dokáží na obale mít, potom by to samozřejmě se o něco takového mohli pokusit. To by bylo první řešení. Další věc jsou regionální produkty. Jako vy všichni, e, také já mám ve svém volebním okrsku a regionální produkty, které jsou důležité, ale samozřejmě zde existují určité ekologické aspekty týkající se dopravy. Lidé kupují hodně regionální produkty, to se týká masa, také ovoce. Na ovoci musí být jasné údaje, odkud produkt je nejenom stát, ale přímo oblast Jižní Itálie, Kalábrie nebo tak. Já si myslím, že eh, to je eh, dobré. Já Nejsem ale tak velkorysá, jak říkáte eh, vy. Eh, není možné říci, eh, že maso je z černého lesa ve chvíli, kdy bylo vyprodukováno ve Frankfurtu nebo někde jinde. A je třeba, aby výrobky, které tak jsou označeny, byly skutečně regionálně vyprodukovány, regionálně zpracovány a pokud možno na regionálním trhy prodány. To je velice důležitý argument. Takovýto produkt by který je vydáván za regionální produkt, by neměl být vyráběn v jiném členském státě, třeba v Maďarsku. Much, Děkuji, paní Weilerová. E, děkuji, pane předsedo, děkuji e, Krysel také za tu odvedenou práci. Myslím si, že 282 pozměňovacích návrhů, které přišly až v pátek odpoledne, to jste skutečně odvedla skvělou práci. Já doufám, že příště budeme tyto pozměňovací návrhy dostávat rychleji. Paní Bajlerová hovořila o zemědělských produktech um, a o tom, jak se to vztahuje právě na toto označování. Myslím si, že bychom se mohli v této souvislosti podívat na zemědělskou směrnici a na ty pozměňovací návrhy, které já jsem předložila a které byly eh, do toho zapracovány. Myslím si, že by bylo dobré se podívat na to, co už jsme udělali a co se nám podařilo eh, prosadit. Eh, jinak podporuji většinu toho, co zde zaznělo. To jsou všechno věci, které je potře- kterým je potřeba věnovat pozornost. Co se týče toho barevného kódování, já jsem z Velké Británie, pochopitelně máme eh, důkazy od nejrůznějších eh, spotřebitelských organizací, a také z oblasti zdravotnictví a myslím si, že toto je skutečně systém, který by mohl pomoci spotřebitelům. To v podstatě nikomu nic nevnucuje. To je pouze eh, opět další informace, která umožňuje spotřebitelům dělat informovaná rozhodnutí. Eh, ještě jedna věc eh, je věc, o které se tady zatím nehovořil, a sice to, že celá řada firm používá tento systém barevného kódování, protože mají pocit, že to je pro ně prospěšné. Tvrdí, že většina spotřebitelů to eh, vyžaduje, že jim to připadá jako další projev demokracie. Zatím jsme Ehm, nehovořili o tom, že ehm, obrovské množství toho, o čem hovoříme, jsou, o čem hovoříme, jsou eh, věci, které jsou předem eh, balené. A tady jde o to, abychom přinutili skutečně eh, firmy, abychom je přiměli k tomu, aby těmto věcem věnovali pozornost. Co se týče toho, těch, té otázky porcí, toto je uh, Eh, eh, myslím, velice důležitá věc a je skutečně ostuda, že někteří velice seriózní výrobci stále ještě nepoužívají eh, tyto informace o obsahu jednotlivých porcí. Myslím si, že v této oblasti je skutečně potřeba udělat daleko více. Co se týče alkoholu, já souhlasím s tím, že Eh, by eh, bylo nesmyslné, aby skotská whisky například měla stoprocentní povinnost poskytovat všechny tyto informace. Ehm, eh, ale minulý týden právě ve Skotsku jsme měli problém týkající se deka napak, nápojů, které obsahují kafein. kofein. Jestliže se podíváme na to, jak toto, jaký to má dopad, velice často antisoci, antisociální dopad. E, myslím si, že je potřeba se těmto věcem věnovat. Toto jsou věci, které jsou velice e, závažné. E, hovoříme dokonce o tom, že bychom mohli zvažovat zákaz těchto nápojů. Myslím si, že to je další věc, které je potřeba se věnovat. Ještě bych se chtěla eh, zeptat, Krysl, jestli ví, co se děje eh, ve výboru pro eh, životní prostředí, protože to je ten hlavní výbor, ale myslím si, že je velice důležité, že se věnujeme této otázce na půdě našeho výboru, protože to jsou obrovsky důležité věci pro naše občany a doufám, že se nám podaří odstranit ty rozdílné názory během příštích týdnů. Mnohokrát děkuji. Takže jako poslední na řadě z fóra bude pan Moty. Krátce chtěl ještě něco říct? Také se ještě zeptám Rady a komise, jestli se chtějí vyjádřit. Dobře. Takže pan Moty nejprve. Děkuji. Ještě jednou se účastním této debaty o tomto systému barevného kódování nebo semaforu, protože v konečném důsledku, vzhledem k tomu, že náš výbor se zabývá ochranou spotřebitele. Všichni sledujeme stejný cíl. A já myslím, že je to věc, kterou musíme analyzovat, s tím, že nesmíme ztrácet zřetele konečný cíl. My chceme, aby si spotřebitel mohl vybrat na základě znalostí a na základě určitých kritérií. A když slyším, že někdo říká, že určité podniky si zvolili barevné kódování, pro protože výhodu, věřím tomu. Pokud ten barevný kód odpovídá kalorifické hodnotě, mluví se přece o zdravé výživě. A lidé mají možná pocit, že vysoký počet kalorií je nezdravý a potraviny s nízkým obsahem kalorií jsou zdravější, ale tak to vždy není. Víme, že obezita je ve Spojených státech obrovský problém. Ale ve Spojených státech upouštějí od označování doporučené denní dávky a já myslím, že se musíme zamyslet nad tím, proč to tak ve Spojených státech je. Ve Spojených státech pořád ještě mají obezitu na vysoké úrovni. Jak si tam tedy lidé vybírají? Na základě jakých kritérií? A jaké je odpovídající sociální a kulturní prostředí? Na to se také musíme podívat, protože jinak by ten štítek byl jakousi encyklopedii s celou škálou informací. Ty jsou jistě prospěšné pro spotřebitele, ale na jeden štítek se nevejde všechno. A nemůže to nahradit další metody a systémy. Něk- Petržel je například ve velkém množství eh, nebezpečná pro játra. Když dáte hodně petržel malému dítěti, může zemřít. Nicméně je to věc, která je součástí naší kultury. Normální matce se nemusí vysvětlovat, že nemá dávat dítěti moc petrželky. Takže základem pro naši práci je dát co nejvíc informací, které se vejdou na štítek. Aniž bychom sami rozhodovali místo spotřebitele. A spotřebitel může zvážit celou řadu dalších informací a může využít i další metody, a organizace spotřebitelů a vnitrostátní orgány by je měly dát spotřebitelům k dispozici. Někdy je snadnější věci pochopit, když to trošku přeženeme. Když se podíváme na ty semafory, na ty barevné kódy, mohli bychom to nahradit jakýmsi grafem, na kterém by třeba byla lepka určitých potravin. A bylo by tam uvedeno, že toto množství kalorií vám může hodně uškodit. Místo červené barvy na semaforu. Samozřejmě to by nebylo přijatelné, tady to přeháním, ale snažím se věci ujasnit. Ten semafor, červené světlo se nám snaží říct stop, nicméně my neposuzujeme, jestli nějaký produkt je zdravý nebo ne. Jenom říkáme, že tam je míň nebo víc kalorií. A já být výrobcem by si určitě zvolil barevný kód. Kdybych třeba vyráběl nějaký nemoc zdravý šumivý nápoj se sladidly, která škodí zdraví, dostalo by to zelenou. Ale nedá se říct, že je to zdravá potravina pro spotřebitele. Děkuji. Dobře. Já budu velkorysý, protože Jeden bod nám vypadl, máme trošku víc času. Takže paní Vaňo, místo předsedkyně, by také chtěla něco říct. A paní Krocevil, vy chcete také ještě něco po druhé říct? Dobře, začneme paní Vadio, a potom paní Kratce Bild, a potom si poslechneme komisi a pak dám paní Šaldemoze příležitost zhrnout diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Protože bych chtěla dát čas i zpravodajce. Blahopřeji a přeji vám hodně štěstí, protože tady máme 282 pozměňovacích návrhů v celé řadě oblastí a to nebude snadné, ale myslím, že v zásadě se na celkovém cíli zhodneme. Chceme, aby občané a spotřebitelé dostali základní informace, které chtějí, se byly nabalení. A pak je tady samozřejmě otázka osvěty. Musíme vzdělávat novou generaci, aby jedla zdravé potraviny. Musíme je přimět k inteligentní spotřebě. Já jsem na začátku byla proti barevnému kódování, ale možná, že musíme najít lepší způsob označování. abychom tam dali hlavní informace, například obsah cukru, soli, tuku a alergenů, dejme tomu na 100 mg nebo 100 ml, aby měli lidé jasnou představu o tom, co si kupují a mohli říct, když si koupím toto, měl bych si pak koupit něco, co obsahuje méně tuku, protože v tom prvním výrobku už je tuku hodně a tak dále a tak dále. Barvy by se mohly osvědčit, mohli bychom mít jednu barvu pro cukry, jednu pro tuky, Možná, že to nemusí být zelená a červená v tom smyslu, že něco zakazujeme nebo povolujeme. Někdo mluvil o Coca-Cola Light, s tím, že tam není cukr, ale je tam velká, velké množství aspartamu a to je karcinogen. Takže já myslím, že my v Evropském parlamentu bychom neměli něco zakazovat nebo povolovat, pokud je o konkrétní produkty. A proto je to s tou červenou a zelenou trošku těžké. Já myslím, že nám jde o to, aby spotřebitelé věděli, co si kupují a aby jedli to, co kupují, s plným vědomím toho, že se snaží chránit své zdraví. Děkuji, pane předsedo. Pan Monty i Bernadette už řekli hodně z toho, co jsem chtěla říct já. Já jsem chtěla poděkovat především Barbaře Weilerové, která mi dala příležitost možná trošku víc vysvětlit. Ano, máte pravdu, hodně mi na tom záleží, nenazval bych to agresí. Devět let života, pane předsedo, zvlášť ve Švédsku, obecně v severských zemích, jsem se zabývala potravinami. Snažila jsem se prosazovat kvalitní potraviny na seminářích, v knihách, v samoobsluhách a tak dále. Když někdo cituje spotřebitele, uvádí spotřebitele jako jeden z argumentů pro semafor, musím říct, že s tím nemám přímou zkušenost, takovou přímou zkušenost. Potřebitelé samozřejmě chtějí co nejjednodušší informace. Chtějí, aby jim někdo pomohl. Ale to bývá velmi omezené. V okamžiku, kdy spotřebitel dostane ty skutečné informace, dráždí ho to. Pokud mu předtím dáváte něco moc standardního, jenom na povrchu, co nepředstavuje úplný obrázek, že je možné, že v současné době spotřebitel chce spíš ten semafor, protože pak tam nemá ty ostatní části, které se mu nelíbí. Takže pokud chceme lidem dát skutečné informace, aby spotřebitel měl pocit, že to má pod kontrolou, protože já myslím, že něco takového chceme, aby spotřebitel sám věděl, co dělá a postaral se o své zdraví. Myslím, že nemůžeme říct, že cukr tuk anebo sůl jsou škodlivé pro zdraví. To není pravda. Je to otázka množství a je to otázka toho, kdo je konzumuje. A mám na to proto vyhraněný názor. Já budu dál jíst hodně čokolády, protože pro mě je to dobré. Dává mi to energii, pohání mě to. A pro mě osobně je to hodně zdravé. Je tam hodně magnézia. Můžu tam dát jakou chtějí barvu, jakýkoliv semafor, budu dál jíst čokoládu a svému dítěti budu dávat hodně másla, protože je tam hodně vitamínu A. Když jsem vyrůstala, otec nám vždycky říkal, nesundávejte z panamské šunky tuk. Je to pro vás dobré, je to zdravé. Můžu vám uvést tisíc příkladů, proč budu bojovat proti semaforům. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám dovolil, abyste hovořila po druhé. Já si myslím, že paní Turunen by také chtěla krátce hovořit. Ještě jednou, takže jí to povolím. Prosím vás stručně, ale ano, budu velmi stručná. Domnívám se, že je velice problematické zobecňovat vaše osobní názory na úrovni společnosti. Je dobré, že vycházíte z vlastní zkušenosti. Já si toho vážím, já to ve své práci také dělám. Ale vždy to musí být skombinováno se skutečnostmi a se znalostmi. A to je trochu problém. Já bych chtěla, aby vy a skupina EPP eh, nám řekla, proč jsme doporučili GDA. Já bych chtěla, aby se nám to ukázali, já to totiž nevidím. Samozřejmě, semafor eh, nevyřeší všechno. Je zde mnoho dalších aspektů, jak jsme zmínili, kulturní aspekty a tak dále. S tím souhlasím. Ale musíme se podívat na fakta. Musíme se vydat pragmatickou cestou. Musíme se zamyslet nad tím, co vyplývá ze zkušenosti a z vědy eh, ve všech členských státech. Eh, na to bych eh, chtěla poukázat. Já ve své podpoře budu pokračovat. Zdá se, že zde je velká diskuze o čokoládě. Vy jste si určitě čokoládu dala, to chápu. Víte, že kousek od místa, kde, bydle, kde bydlím, je Cadbury, tedy velká čokoládovna. Já jsem velice rád, že je zde podpora pro čokoládu. A mě ale vždy všichni eh, říš, říkali, že musím být opatrný. My nežijeme jenom z čokolády. Čokoláda je určitou odměnou. Já se omlouvám, že jsem nepřivítal tým z Evropské komise, který vede pan Matthew Duffis. Je to pravda? Bude hovořit? Také bych chtěl přivítat radu, především pana Karlose Crispo, který zde zastupuje švédské předsednictví. Pokud bych chtěl hovořit, a promiňte, španělské předsednictví. A nejdříve ale předám slovo panu Dalkisovi, aby nám k tomu řekl svůj názor. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Toto je skutečně mimořádně eh, zajímavá eh, diskuse, kterou si komise vyslechla s maximální pozorností. Myslím si, že ten základní tón se eh, v podstatě odvěl již od toho, co řekla paní Šaldemouze na úvod, když řekla, že je velice obtížné v tomto okamžiku říci, jakým směrem se budeme dále ubírat a jak je e, o směru, kterým se budou ubírat e, všechny tyto e, věci, protože stále ještě tady máme velice rozdílné názory. Na druhé straně na nás udělal velký dojem stupeň politického souhlasu ve vztahu k tomuto návrhu. Jehož cílem je chránit spotřebitele, dát mu určité pravomoci a posílit jeho možnost volby my jako komise pochopitelně toto všechno podporujeme. Pane předsedo, vy si jste jistě vědom toho, že komise eh, Teď je eh, v bodu, kdy doufáme, že budeme mít už brzo nového komisaře. Je to snad otázka už je několika dnů. A pro nás je těžké eh, v tuto chvíli eh, zaujímat konkrétní stanoviska k tomu, co zde zaznělo. Určitě jste eh, slyšeli slova kandidáta na tuto funkci, pana Deliho, hovořil o tom také během svého slyšení. Hovořil o tom, že je potřeba zájem eh, spotřebitelů eh, považovat za nejvyšší prioritu. Kromě toho hovořil také o svém záměru ehm, dát eh, spotřebitelům informaci o tom, co jedí, ale neříkat jim současně, co nemají jíst. To je tedy stanovisko kandidáta na tuto funkci, tak jak to vyplývá z jeho prohlášení. Další bod, eh, který si odnášíme z dnešní diskuse, eh, je eh, poznámka paní Korace, která řekla, že návrh komise, který se týká alkoholu, dává smysl. Děkujeme za tuto poznámku. Domníváme se, že tento návrh eh, eh, dává smysl i v jiných oblastech, o kterých se zde dnes v diskusi hovořilo. Takže já eh, bych se mohl snad zmínit o několika bodech. Například se zde hovořilo hodně o těch barevných kódech. Komise se domnívá, že to smysl má, protože vlastně to uznává to, o čem hovořil, hovořil pan de Jong. Ano, musíme být velice flexibilní. A to, co, to, co eh, je dnes rozumné a přijatelné pro celou řadu spotřebitelů, nemusí být nutně eh, stejně přijímáno eh, spotřebiteli v jiných oblastech. A proto já si myslím, že ten nápad, který eh, zde byl předložen, to znamená mít určitou prezentaci informací, které se týkají nutriční hodnoty, že takovýto systém by mohl být vyvinut, vyvinut eh, za přispění všech zainteresovaných stran a také za přispění příslušných orgánů a úřadů. Myslím si, že toto je rozumný přístup, protože by to umožnilo otestovat vlastně tyto systémy v daleko širším kontextu celoevropského trhu za přítomnosti celoevropského spotřebitele, abych to tak řekl. To by nám potom umožnilo vybrat skutečně ten nejlepší systém Didier. Představuje jeden takovýto systém. A myslím si, že to můžeme chápat jako určit určitý systém eh, informování. Myslím si, že eh, to souvisí a potvrzuje ten, eh, tu potřebu dát spotřebitelům větší možnost volby a také mu dát větší pravomoci. Neříkám, že stoprocentně všichni spotřebitelé těm věcem budou rozumět. Tady se hovořilo ostatně i o tom, že by to všechno měla doprovázet i určitá osvěta osvěta o těch různých pravidlech, která hodláme přijmout. Kromě toho si myslím, že zde poměrně hodně času se v diskusi věnovalo otázce země původu. Paní Koraca eh, řekla něco, co je také velice důležité, protože eh, lidé skutečně chtějí vědět, odkud pochází maso, protože mají určité obavy eh, o své zdraví v této souvislosti. Já bych chtěl vyzvat eh, Evropský parlament, aby zvážil a šířil vlastně tyto myšlenku, a sice, že informace o, pův- o zemi původu právě souvisí s těmito zdravotními obavami. Musíme eh, mít jistotu, že eh, všichni výrobci v Evropě skutečně eh, budou reagovat eh, na tyto kritéria v tom smyslu, že se pokusí zajistit jejich maximální nezávadnost a že je potřeba vždy zvažovat i zdravotní, mikrobiologické a jiné charakteristiky daného produktu. Domníváme se, že náš návrh dává smysl, protože Navrhujeme, aby tyto informace byly poskytovány spotřebitelům tam, kde je to skutečně nutné pro spotřebitele, tak aby eh, nebyl nějakým způsobem eh, mis, eh, špatně informován a uveden ve zmatek. Myslím si, že co se týče těch vnitrostátních eh, právních úprav, tady si myslím, že je potřeba si uvědomit, že existují určitá pravidla, eh, že nezavádíme něco úplně nového, takže možná rada eh, bych se k tomu chtěla ještě také vyjádřit, k tomuto konkrétnímu bodu, který jsem teď zmínil. Pane předsedo, to je asi všechno, co jsem chtěl říci. Nemohu pochopitelně podrobně se věnovat všem otázkám, protože v této fázi to není zkrátka možné. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že návrh komise určitě dává smysl, nicméně návrh komise může vždy vylepšit parlament. To se jistě dá říct. Pan Krespa, myslím, nechce nic říct, nebo ano? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velká čest, že tady dnes odpoledne mohu být a mohu zastupovat svou zemi, která v současné době předsedá Evropské unii, předsedá radě. My už jsme se této věci začali věnovat. V lednu proběhlo dvoudenní zasedání a celkem budeme mít devět setkání v těchto šesti měsících. Zabývali jsme se obecně označováním a budeme se také zabývat informacím o výživných látkách na základě konzolidovaného textu, který jsme podědili po Švédech. A já bych velice rád Švédsku poděkoval za veškerou práci odvedenou za jeho předsednictví. Nechci zacházet do velkých podrobností, pokud je o cíle našeho předsednictví, protože pozítří mezi nás nebo mezi vás přijde generální sekretariát a podá víc informací. Nicméně chtěl jsem říct, že jsem vám k dispozici zvlášť zpravodajce a stínovým zpravodajům, abychom na to mohli spolupracovat. Děkuji. My také děkujeme, pane Krespo. A děkujeme také ostatním kolegům z rady, kteří přišli dnes odpoledne na debatu. A nyní dám paní Šaldemoze závěrečné slovo, aby nám to shrnula. Možná se řekneme také něco o časovém plánu, o lhutách a dalších administrativních věcech. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se nejsem úplně jistá, jestli to dokážu zhrnout, rozhodně ne v této fázi. Ale mohu říct, že když mluvíme o věcech, které se dotýkají kultury, potravin a označování potravin, každý na to bude mít nějaký názor. Na to je snadné udělat si nějaký názor. Takže Nakonec to bude ku prospěchu 490 milionů obyvatel. Takže to jistě má smysl. Děkuji všem za celou řadu připomínek. Ale já si pořád ještě myslím, že můžeme najít nějaký kompromis. Pořád si myslím, že se zřejmě budeme muset sejít někde na půl cestě, aby projevit flexibilitu, pokud budeme chtít podporu jednotlivých skupin. Nicméně, pane předsedo, ráda bych poukázala na jednu věc na základě dnešní debaty a na základě debat, které už v posledním roce v tomto parlamentu na toto téma proběhly. Myslím si totiž, že by asi bylo dobré provést důkladnou studii toho, na co přesně občané nebo spotřebitelé reagují. Jaké nástroje můžeme my, politici, využít, pokud chceme, aby naši občané nebo spotřebitelé jednali určitým způsobem, chovali se určitým způsobem. Co je to chování spotřebitele? Všichni se snažíme dát spotřebiteli možnost jednat tak, jak je to pro ně nejlepší. Ale co k tomu musíme udělat, abychom toho dosáhli? Pro někoho jsou to prostě informace. A ty informace si potom nějakým způsobem vykládají. Pro jiného člověka to může být nějaké konkrétní vodítko. Jste hodně tohoto, ale méně jiného. A mně připadá, že my jsme tady všichni příslušníci střední třídy a uvažujeme o tom, co je dobré pro nás. A díváme se na to z toho pohledu, když my jdeme do obchodu. Ale to nemusí fungovat pro většinu obyvatel. Takže mě napadá možnost takové nějaké studie nebo průzkumu, aby se zjistilo, Co vede k tomu, že občan lomeno spotřebitel se chová určitým způsobem, kterého chceme my, politici, dosáhnout? Myslím, že by to stálo za takovou studii. Nicméně k tomu se musíme vrátit někdy jindy. Prozatím máme 2. února, potom ještě 10. února schůzky stínových zpravodajů a já bych navrhovala, že se budeme věnovat konkrétním věcem, to znamená k jakým kompromisům můžeme dospět u jednotlivých témat. Některé věci budou snadné, některé těžší. Nicméně jedna je věc, která se prolíná celou dnešní diskuzí, je to, že se zdá, že všichni jsou připravení pracovat na kompromisech. I ti, kdo nejsou ve většině, říkají, že musíme uznat politickou realitu. Myslím, že 23. února budeme hlasovat ve výboru a Catherine se ptala na ostatní výbory a jak daleko došli. Ti dospělí stále jako my, to znamená, že projednávají pozměňovací návrhy a mají hlasovat. Aniž výbor pro životní prostředí nedospěl dál. Takže tyto věci pořád ještě můžeme ovlivnit. Pro mě bylo docela těžké vytřítit si všechno, co si myslí tento výbor. Nicméně dnešní diskuze jistě pomohla uvidíme, jak to bude vypadat za týden. Já bych rád Kristal Šaldemoze poděkoval za to, že tento proces tak energicky vede. Samozřejmě také za to, že je otevřená diskuzi. Myslím, že to stojí za to, kolegové, abychom tomu věnovali víc času, protože o, tento, o tuto věc je velký zájem. Vystoupilo 13 řečníků a já jsem se zájmem zaznamenal, že jsme předložili víc než dvakrát tolik pozměňovacích návrhů než příslušný výbor. A myslím, že to ukazuje náš zájem. A dokonce máme piktogram od pana Krojcmana, ten máte vzadu na tom dokumentu. Jak si toto budeme vykládat, to se ještě uvidí, nicméně mně se líbí jeho prezentace. Takže je možné, že my jako první přijdeme s nějakým novým programem nebo systémem, takže vám mnohokrát děkuji. A jak říkala paní Šaldemoze, a hlasovat se chystáme 23. února a samozřejmě to bude také záležet na tom, jak to bude ve výboru pro životní prostředí, nicméně plány zatím takový. Dobře, teď bych přešel na další bod. Předpokládám a vidím, že bude odcházet celá řada lidí. Mohl bych vás požádat, pokud tady nezůstáváte na další důležitou diskuzi o právech spotřebitelů, abyste nás opustili v tichosti protože nás ještě čeká hodně práce. Takže teď přejdeme na to, co vlastně představuje čtvrtou výměnu názorů o směrnici o právech spotřebitele. Spravodajem je pan Šváb, já myslím, že tady většina stínových zpravodajů. Takže, Andrásy, možná vám dám chviličku, aby tady byl klid, než začneme a než se nám lidé vymění. Uh, Dámy a pánové, můžeme tedy můžeme tedy eh, začít. Ti z vás, eh, kteří jste se rozhodli nezůstat eh, na diskusi k dalšímu bodu, prosím opustit tuto místnost pokud možno potichu. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, což je bod týkající se směrnice o právech spotřebitelů. Eh, myslím si, že to je vůbec největší eh, práce, kterou před námi teď je. Pan Šváb eh, povede tuto diskusi paní Šaldemozová je ta, bude mluvit za paní Gepardovu, pan Rošvo je tady, paní Trinová je tady, pan Bělen je tady. Řecký kolega tady není, ale snad se vrátí, takže teď dám slovo stínovému zpravodaji komise také, eh, tady zůstal pan Kosta Petris, ano, takže na konci eh, dám slovo i komisi. Ano, i pan Krespo tady stále ještě je za radu, takže nejprve pan Šváb. Um, ehm, zahájí tuto výměnu názoru a řekne nám něco o tom, jak se věci pohybují dopředu. Děkuji, pane předsedo, já jsem velice rád, že zde máme téměř všechny stínové zpravodaje v této diskusi. A naše diskuse se stínovými zpravodaji byla velice zajímavá. Nyní se dostáváme ale k dalšímu bodu. Pan předseda už poukázal na to, že se jedná o čtvrtou výměnu názorů k tomuto tématu a já si myslím, že dosavadní diskuze ukázala, že ve chvíli, kdy eh, je zde více informací ve výboru, eh, kdy mají eh, lidé více znalostí, potom je zajímavější diskuze. Takže já si myslím, že to nám umožňuje vést tuto diskuzi na velice vysoké intelektuální úrovni. Kolegové a kolegyně, kteří ještě neznají téma tak detailně, těm bych chtěl stručně říci, jak proběhly konzultace s komisaři. Paní Redinková bude zodpovědná za toto téma. Ve slyšení jasně řekla, že eh, se bude držet principu plné harmonizace vnitřního trhu, protože podle jejich zkušeností eh, se zákony eh, v sektoru telekomunikací ví, že pokud není cílem harmonizace, plná harmonizace vnitřního trhu, potom je vnitřní trh narušen. Zároveň poukázala na to, že je připravena přijmout změny v původním návrhu komise a že chce konstruktivně spolupracovat se spravodajem a stínovými spravodaji v Evropském parlamentu. A doufejme, že se nám podaří společně s Evropskou komisí vyřešit kontroverzní témata. Dále, slyšení s panem Dalim ukázalo, že zde existují určité různé názory malých a velkých členských států. Větší členské státy eh, pro ně nepředstavuje eh, eh, nepředstavuje nedostatečná harmonizace velko, velké nebezpečí, ale menší členské státy jsou ohroženy touto situací. Pokud se nám nepodaří dosáhnout v oblasti spotřebitelských práv harmonizace, potom nabídka zboží v malých členských státech bude nižší, protože velké koncerny nebudou ochotny jít na tyto menší trhy a dodržovat jejich pravidla. Já to říkám proto, abyste měli přehled o tom, jakým směrem já se budu dále vydávat při eh, zpracovávání tohoto tématu. Kapitola 5, na kterou se dnes budeme soustředit, se zabývá tím, do jaké míry zakázané smluvní podmínky nebo smluvní praktiky by měly být v Evropě zakázány a jakým způsobem by měly být upraveny v následujících letech. Komise navrhuje, abychom měli e, dva různé seznamy. Černý seznam e, naprosto zakázaných smluvních podmínek v celé Evropě a dále šedý seznam a to je seznam klauzulí a podmínek, eh, které eh, mohou znevýhodňovat spotřebitele. A zároveň se vydáváme směrem plné harmonizace, tedy harmonizace v celé Evropě. A prostřednictvím vyjednávání ve výborech aby eh, mělo být dosaženo rychlejších změn ať už je to pozitivní nebo negativní. Členské státy v radě i my zde v parlamentu jsme vždy poukazovali na to, že je třeba a umožnit určitou flexibilitu pro jednotlivé členské státy a tento princip by měl být také v kapitole 5. Já vidím skepticky návrh komise, který se snaží eh, zavést eh, obecné eh, klauzule a zabránit členským státům v určité flexibilitě. Měli bychom se ale zamyslet nad tím, zda existují v celé Evropské unii určité principy, které poukazují na to, že by některé smluvní podmínky se spotřebiteli měly být v celé Evropě zakázány a měly by být tedy na tom černém seznamu. A mnoho zúčastněných eh, stran eh, mi předložilo zajímavé návrhy, a eh, také organizace evropských spotřebitelů se se mnou byly v kontaktu, snaží se předložit různé strategie a já si myslím, že bychom měli v této práci pokračovat. Vyjednávání ve výborech podle mého názoru nechceme v této oblasti. A také nepotřebujeme šedou listinu, šedý seznam. Evropa v posledních letech se sice zbližuje, ale existují zde různé legislativy v jednotlivých členských státech, ale přesto bychom v následujících letech, možná ne v následujících dvou nebo třích, třech letech, ale ve střednědobém výhledu bychom měli určité smluvní podmínky zakázat v celé Evropě. Pokud je prodejce hrubě nedbalí, potom eh, musí nést odpovědnost. To je zásada, která eh, je už v dnešní, která už v dnešní době platí ve všech členských státech. Zároveň musíme nalézt formulaci, která umožní členským státům to, aby eh, evropskou legislativu v této oblasti mohli implementovat na národní úrovni. a aby tato implementace probíhala pokud možno rychle, aby tak došlo k rychlé e, změně. Zároveň je nutné, aby zde byla flexibilita pro členské státy, ale je nutné posilovat evropskou dimenzi ochrany spotřebitelských práv. Je nutné, aby Evropský soudní dvůr e, měl právo se vyjadřovat k porušování e, spotřebitelských práv v Evropě. V diskuzích jsme se posunuli o krok dále. A já si myslím, že pokud je o kapitolu 5, můžeme říci, že zde nejde o otázku plná harmonizace ano nebo ne, to je jasné, ale eh, jde eh, spíše o to, aby jsme znovu potvrdili, že plná harmonizace je dobrá pro obě strany, jak spotřebitelé, tak podniky. Já se velice těším na další diskusy po této rozpravě ve výboru se budu snažit schrnout veškeré podněty kolegů a kolegyně do jednoho dokumentu ve spolupráci s Arlene McCarthy a tyto e, podněty kolegů bych poté chtěl zapracovat do zprávy. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Takže e, teď bych dal slovo paní Šaldemozem. Děkuji. Jménem Evelyn, která se omlouvá za to, že dnes tady nemůže být. Um, já bych chtěla říct, že skutečně jenom ji tady zastupuju. Já se zabývám spíše otázkou označování potravin, ale možná že vás překvapí to, že řeknu, že je možná eh, harmonizace v kapitole 5. Vy jste eh, ostatně již se zmínili o tom, Eh, kromě toho jsme eh, také obdrželi eh, zprávu od norského ombudsmana, který hovoří o tom, že toto by mohlo oslabit pozici spotřebitelů. Myslím si, že by to ale mohlo být velice rozumné řešení, kdybychom měli skutečně tento takzvaný blacklist neboli černý seznam a určitě stojí e, za to říci, ale v této souvislosti, že některé věci nebudeme schopni přijmout e, v celé Evropské unii, protože by to vytvářelo do určité míry nespravedlivé podmínky. Myslím si, že ale spoustu věcí bude záležet na jednotlivých členských státech. Opět tady musíme zohledňovat právní systémy, tradice, kulturu a tak dále v jednotlivých členských státech a Myslíme si proto, že v tomto stádiu bychom měli stále mít ještě možnost pokročit v této věci dál. Nejsme vůbec přesvědčeni o tom, že úplná harmonizace by byla vůbec nejlepší pro společnost. Ten černý seznam si myslím, že určitou alternativou eh, řešení je. To je asi všechno, co bych chtěla říct si teď. Děkuji. Děkuji, pane, paní Šaldemose a teď pan Rošfo. Děkuji, pane předsedo. A také bych chtěl eh, poděkovat eh, zpravodaji za to, že nám připomněl, co všechno již se udělalo od té naší poslední schůze. Eh, Teď eh, řešíme stejnou otázku. Ano, harmonizace je v pořádku, pokud nám zajistí přidanou hodnotu spíš než něco méně, než co už teď máme. Takže eh, co se týče této konkrétní kapitoly, Myslím si, že to je otázka, do jaké míry jsme schopni se eh, shodnout na tom, co považujeme za nespravedlivé podmínky. Eh, jestliže se potom podíváme ještě na dopady takovéto rozhodnutí, tak eh, v případě, že máme určité pochybnosti, tak eh, je jasné, že vždy musíme prosazovat princip, že to musí být ku prospěchu spotřebitelů. Na druhé straně ale potřeba se dívat i na praktické věci, které s tím souvisejí. Moje, moji dva kolegové, kolegyně a kolega právě hovořili o těch seznamech. Ano, ta černá listina. Um, Eh, je eh, věc, na kterou by mohly reagovat potom jednotlivé eh, členské státy. Ehm, takový takovéto listiny by ale znamenaly, že cokoliv není na této listině, nemůžou, nemohou nebo mohou jednotlivé členské státy tam přidat. Je pravda, že řada členských států měla s tím problémy. Eh, Evropský soudní dvůr je upozornil na to, že tam, kde se jedná o maximální harmonizaci, tak zkrátka státy nemohou věci měnit. Eh, v současné době existují určité členské státy, které tyto černé listiny již mají, ale jiné členské státy eh, mají podobné listiny, které jsou mimořádně komplexní na rozdíl od těch jiných. Například ve Francii v oblasti nemovitosti existuje 20 podmínek eh, ve, smlu, ve smlouvách, které zkrátka nemohou eh, být eh, v těchto smlouvách uvedeny. To se například etika vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem a v době krize toto je věc mimořádně důležitá. Na, tom, na té listině, kterou jsme navrhli komisi, si nemyslím, že by byly obsaženy všechny tyto podrobnosti, které máme upraveny v řadě členských států. Uh, Eh, ta černá listina tedy eh, je možná, ale kromě toho bychom měli mít také možnost ještě další eh, listiny, které by mohly přijmout jednotlivé členské státy. Jestliže se podíváme na vlastní definici této černé listiny, tak potom to neznamená plnou harmonizaci. Jestli se podíváme na článek 32, ten ukazuje, jak daleko členské státy mohou určovat, eh, které podmínky nejsou spravedlivé, aniž by byly přesně uvedeny na nějakém seznamu. Já si dělám určitou obavu eh, z toho, že tento článek 32 je v podstatě eh, prezentován jako článek, který by se měl postarat o to, co není přímo uvedeno v seznamu. To si myslím, že by vedlo k právní nejistotě spíš než k právní jistotě. Protože v praxi to znamená, že vnitrostátní soudy by potom museli eh, interpretovat eh, tyto jednotlivé záležitosti na základě těchto různých eh, listin nebo seznamů. Jestliže tedy půjdeme e, e, touto cestou, místo toho, abychom měli harmonizovanou definici, tak potom e, se dostáváme do situace, která možňuje obrovskou, obrovský rozsah rozmanitých interpretací a budeme závislí na jednotlivých soudech, čili to sebou nese obrovské množství otázek. Souhlasím s panem Švábem v tom, že komitologie se tady zdá být trošku podivná, pokud by to pokud by toto mělo být uvedeno v život, abych to tak řekl, v tom skutečně lidském kontextu, to znamená v kontextu, kdy se jedná o skutečné spotřebitele. S tím souvisejí ještě další otázky. Existují uh, další eh, články. Já nevím, jestli teď budeme tady podrobně probírat jednotlivé články, alespoň nevím, jestli to k tomu dojde v této fázi naší diskuse, ale jestliže například se podíváme na podmínky, které jsou individuálně dojednávány, Eh, na rozdíl od těch předem již eh, vytištěných, tak v některých členských státech ty eh, nespravedlivé podmínky u těchto dvou případů představují velice tenkou dělící čáru protože tak, jak je to v současné době eh, navrženo, jestliže nebudeme zvažovat také podmínky, které jsou dojednány na individuální bázi, bázi tak se může stát, že na konci se dostaneme do situace, kdy eh, některá odvětví mohou eh, kritizovat, mohou argumentovat tak, že vlastně jsou tímto způsobem znevýhodňováni. Proto si myslím, že je potřeba, abychom toto nějakým způsobem koordinovali také se zástupci výboru pro právní záležitosti. Podíváme se například na článek 30. Tady rozsah také vyvolává celou řadu otázek. Článek 31 je poměrně zajímavý protože eh, tady se uvádí povinnost transparentnosti, to znamená, všechno musí být vyjádřeno naprosto jasně, tak aby tomu všichni rozuměli a členské státy by neměly. Toto už je eh, odstavec 4. Eh, neměly by tedy členské státy umožňovat určité formulace ve smlouvách. Opět e, e, s tím souvisí další otázka. E, čili opravdu se domnívám, že před námi je ještě obrovský kus práce. Co se týče té úplné harmonizace, ta je přijatelná v těch některých konkrétních případech, protože je potřeba zajistit v těch podrobnostech potom maximálně ochranu spotřebitelů. Děkuji. To jsou, myslím, velice, eh, pomínky velice na místě. To eh, souvisí ostatně také s tou eh, směrnicí, která se zabývá těmi nespravedlivými podmínkami. Pan Turo? Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda navázala na to, co na závěr říkal pan Rashfolds. A mám k této kapitole dnes tři věci. Za prvé, které smlouvy to pokrývá a které ne. To mi není úplně jasné a souvisí to s těmi individuálními smlouvami, k tomu se ještě vrátím. Druhá věc, to, že to má být snadno srozumitelné, čitelné, a poslední věc se týká harmonizace a přístupu zvoleného v této kapitole. Nejprve tedy, které smlouvy to pokrývá a které ne. My to vidíme tak, že je tady taková mezera, protože jsme vynechali individuální smlouvy, jak řekl pan Rashford, dalo by se to využít. V případech, kdy spotřebitel nemůže smlouvu ovlivnit, nemůže ovlivnit plnění smlouvy, může mít najednou individuální smlouvu a tím pádem to není pokryto a to je tedy mezera, kterou musíme nějak dořešit. Další věc, a to už to také zaznělo, se týká nájemních smluv na byty. Je to opravdu pokryto? Spadá to tam? Mně to není úplně jasné. Na to by nám možná mohla odpovědět komise, protože to podle mě vůbec není jasné. A já jsem dostala e-maily, které se na to ptali a já myslím, že opravdu je těžké říct, jestli ano nebo ne, takže komise by nám to možná mohla upřesnit. Druhá věc. Smluvní podmínky musí být snadno čitelné. V článku 31 se uvádí, že členské státy nemohou určit, co je a co není čitelné. To je úkolem této směrnice. A to je důsledek přístupu na základě harmonizace. Tato směrnice by musela stanovit, co je čitelné. A v tom spočívá slabina této směrnice, protože tam se píše, že je na podniku a na obchodníkovi, aby se zvolil typ formulace a velikost. Takže vidíme, že tady je také problém. Kdo tedy určí, co je jasné, co je srozumitelné, co je snadno čitelné? A co když to tak nebude? Co když to nebude snadno čitelné? Co se pak stane? To je další otázka, kterou musíme ujasnit. A kdybyste se zeptali mě, já bych řekla, že by to samozřejmě mělo být ve prospěch spotřebitele. To znamená, že spotřebitel už by nebyl vázán smlouvou. A poslední věc, přístup založený na harmonizaci. Já myslím, že úplná harmonizace černé a šedé listiny, to je trošku málo pružné. Můžeme je mít, ale otázka je, jestli nemáme tolik různých zvyklostí a národních standardů, abychom je nemohli povolit navíc k těmto dvěma listinám, které bychom měli společné. A proto bych dala přednost minimální harmonizaci v této kapitole. A myslím si, že pokud by podnik chtěl prodávat v celé Evropě, mohl by si stanovit práva na velice vysoké úrovni a udělat z nich svoje obecné podmínky. A v tom případě by to neměl být problém, že budou mít pro své podniky jednu sadu pravidel. Takže tady nevidím problém. S tím, že bychom měli ten minimální přístup. A abych to zhrnula, podívejme se na mezery a opravdu se podívejme na ten přístup založený na harmonizaci. Zamysleme se nad tím, co dává v této kapitole smysl. A pane Švábe, bylo by dobré, kdybychom si zhrnuli i ty vaše názory, protože vy jste poukázal určité slabiny, my jsme spolu o tom také mluvili. Možná, že to by mohlo být také trošku jasnější, co se týče harmonizace. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za ty velice jasné připomínky. A nyní pan Bígler. Děkuji, pane předsedo. Toto už je čtvrtá výměna názoru o této směrnici. A je dobré, že jsme se rozhodli, že tu diskuzi prohloubíme a budeme postupovat kapitolu po kapitole. A já doufám, že dříve či později se nám podaří přejít od debaty k rozhodnutí. Budeme muset přijmout rozhodnutí o určitých klíčových věcech. Pan Šváb už o tom mluvil. Například se jedná o otázku úplné harmonizace. Je to velice kontroverzní otázka ale nemůžeme se jí vyhnout. Pokud je o kapitolu 5, smluvní podmínky, tady jsem trošku skeptičtější ve vztahu k návrhu komise. Já jsem se zabýval návrhem Polského úřadu pro spotřebitele. Tam si prostudovali stovky smluv z loňského roku a úřad zjistil velký počet nespravedlivých doložek. Takže já doufám, že ta směrnice dá lepší postavení spotřebitelům i v naší zemi. Zajímá mě ten argument eh, zástupce socialistické skupiny. Ten argument, který použil norský ombudsman. Pokud je o tu černou a šedou listinu, pokud se rozhodneme harmonizovat kapitolu 5 a zrušíme ty listiny, směrnice přestane dávat smysl. Je těžké představit si tuto kapitolu bez takových listin. Ale souhlasím s kolegou z ALDE. Ty seznamy nesmí být uzavřené. Členské státy by měly mít možnost doplnit ty seznamy. Jak tu šedivou listinu, šedou listinu, tak černou listinu. A také bych rád podpořil pana Švába, pokud je o postup komitologie. Já si myslím, že tento postup je tady nedával smysl. Děkuji. A jako poslední ze stínových zpravodajů. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Domníváme se, že tato kapitola směrnice, o které dnes hovoříme, je jedním ze slabých bodů, možná nejslabších bodů celé směrnice. Vytvoření černých a šedých seznamů otevře pandořinu skříňku v evropské legislativě, protože článek 38 odstavec 2 dává každému možnost použít národní legislativu, aby bylo posouzeno, zda všeobecné podmínky jsou spravedlivé či nikoli. I když budeme mít princip eh, legislativy na úrovni společenství, a neustále zde budeme mít případy u národních soudů. Skutečně tak ochráníme evropské spotřebitele? Zabývala se Evropská komise věcí z tohoto pohledu? Zabývala se tím, eh, jak, jaký legislativní chaos může vzniknout v důsledku tohoto. Eh, poskytneme tak univerzální ochranu spotřebitelům ve všech členských státech? My se domníváme, že a plná harmonizace nebude chránit spotřebitele ve všech členských státech. My si myslíme, že to bude velice špatný precedens šedý a černý seznam bude znamenat, že budeme mít harmonizaci jenom na nejnižší úrovni pro nespravedlivé podmínky a zároveň tak dostanou moc ti, kteří mají sílu a budou moci využívat právních nástrojů pro to, aby utlačovali spotřebitele. Takže velké společnosti, které kontrolují trh, budou kdykoliv mít možnost žalovat eh, aplikaci těchto dvou eh, seznamů, eh, napadat aplikaci těchto dvou seznamů. Jak tedy můžeme chránit spotřebitele? Jak můžeme zaručit, že podmínky jsou respektovány? Dále je zde otázka nadměrné komplikovanosti, která by mohla vést k nejistotě. Tato nejistota nepomůže spotřebitelům a naopak společnosti budou této nejistoty zneužívat. A něco takového nemůžeme mít v legislativě, která chrání spotřebitele. A přístup ke spravedlnosti musí být možný v takovéto legislativě. Nemůžeme eh, pomoci, pomáhat eh, druhé straně, aby eh, podkopávala práva spotřebitelů. Děkuji. A dále na seznamu řečníků Mám pana Hoenoka. Um, Ještě někdo další chce na seznam? Nikoli, takže pan Huanok začne. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní poslanci v tomto výboru, nejsem si jistý, zda bychom se měli snažit o plnou harmonizaci. To eh, zmrazí jakékoliv vyhlídky na pokrok a zároveň dojde ke zhoršení pravidel pro práva spotřebitelů v některých členských státech. Pokud jde o kapitolu 5, a je zde hlavní problém, že by se věci zdržely, pokud jde o způsob prodeje. Návrh směrnice umožňuje, aby se legislativa upravovala prostřednictvím vyjednávání ve výborech, prostřednictvím komitologie. Ale to není nejtransparentnější postup, nejdemokratičtější postup, i když parlament eh, třeba zlepší věci. Byla zde zmíněna Francie a seznam podmínek, které jsou nespravedlivé. To přesahuje to, co máme v příloze 1. To je důvod, proč bych navrhoval smíšený přístup. Maximální harmonizace můžeme dosáhnout, pokud se věci zlepší Můžeme eh, dosáhnout především eh, zlepšení v oblasti eh, práva stáhnutí, práva odstoupení. Já se domnívám, že členské státy, které chtějí mít přísnější legislativu, by měly mít tuto možnost. A pan Propmakis? Jeden. Pokud jde o kapitolu 5 směrnice, chtěl bych se soustředit na nespravedlivé podmínky. Jsou zde dva seznamy. Máme zde černý seznam, který zahrnuje pouze pět možností, které by byly nespravedlivé za každých okolností. A dále zde je 12 případů na šedém seznamu, a což jsou podmínky, které eh, jsou pravděpodobně nepřiměřené, pokud eh, obchodník neprokáže opak. A to znamená, že eh, spotřebitel je více chráněn na šedém seznamu než na černém seznamu. Já bych chtěl zdůraznit to nebezpečí, o kterém hovořil pan Šváb. Většina zemí, včetně Řecka, mají legislativu, která zahrnuje pouze jeden seznam nespravedlivých podmínek, které jsou vždy nespravedlivé. Takže to je jiné než v návrhu směrnice. Jak jsem řekl, v Řecku máme tedy jenom sezn- jeden seznam nespravedlivých podmínek. Plná harmonizace by tak v některých zemích snížila ochranu spotřebitele protože členské státy nebudou schopné zahrnout do svých seznamů nějaké další případy. To znamená, že musíme eh, pracovat na této otázce šedých a černých seznamů. Měli bychom mít jeden seznam nespravedlivých podmínek? A zároveň se musíme zabývat eh, zárukami, dalšími zárukami, které budou reflektovat ty záruky, které už existují v některých eh, členských státech. Takže by mělo dojít k posunu eh, od plné harmonizace k minimální harmonizaci, protože jinak dojde ke zhoršení podmínek v některých členských státech. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte říct, že eh, přeji panu Švábovi eh, hodně úspěchu v jeho práci. Kromě toho bych chtěla také popřát to samé všem stínovým zpravodajům, protože toto je práce skutečně mimořádně obtížná a všichni, kterých se to týká, musí být velice odvážní. Pan Papakis je také z Řecka, eh, zastupuje jinou stranu, než kterou zastupuju já. A Možná se bude divit, že s ním souhlasím, i když pocházíme oba z jiné polské strany. Minimální eh, úroveň harmonizace je pro Řecko mimořádně důležitá, protože my jsme vlastně byli dále než většina zemí, co se týká eh, pravomoci nebo práv spotřebitelů. Co se týče těch listin šedivé a černé, tak to nepovažujeme za nějaký všelek. Pochopitelně, že nám nemohou nabídnout řešení pro všechno. Je potřeba ještě udělat hodně práce předtím, než se shodneme na tom, co by mělo na těchto listinách být. Další věc, o které bych chtěla pohovořit, je eh, otázka, do jaké míry toto eh, je eh, Eh, snadno srozumitelné pro eh, spotřebitele, protože i když máme perfektní legislativu, ta existuje pouze na papíře a pouze několik spotřebitelů je schopno skutečně využít toho, co mu legislativa nabízí. To je to poslední, co jsem chtěla říct. Myslím si, že až se dohodneme na té nové právní úpravě, doufám, že to bude dobrá úprava, která bude ku prospěchu spotřebitelů. A pak budeme muset se postarat o to, aby skutečně byla srozumitelná pro spotřebitele, tak aby je mohli, mohli také příslušně způsobem využívat. Myslím si, že eh, to, co jste řekla, ty praktické otázky a tak dále, to jsou věci, kterým se zabýváme, když se podíváme také na hodnocení dopadu toho všeho. Jsem přesvědčen, že komise se k tomu také bude chtít eh, eh, vyjádřit. To také ostatně souvisí, a tím se vracím k té otázce spotřeby o nespravedlivých eh, podmínkách smluvních. Teď tedy dovolte, abych dal slovo panu Kosta Petrimu z komise, aby mohl se vyjádřit k tomu, co jsme se řekli, také pan Krespo za radu, pokud bude mít zájem, tak může také k tomu něco říct a potom dostane opět zpravodajka příležitost se k tomu vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato diskuse je velice zajímavá a ukazuje nám, eh, jak obrovský úkol eh, stál před eh, komisí a jak obrovský úkol je to také pro vás s cílem dosáhnout skutečně rovnováhu mezi plně harmonizovanými pravidly týkajícími se smluv Eh, to znamená věcí souvisejícími se společnými pravidly. Myslím si, že toto jsou věci, které jsou velice důležité pro podniky a společnosti, tak aby mohly využívat stejné podmínky, když obchodují přeshraničně. Myslím si, že to nám všechno může opravdu eh, dát určité pozitivní výsledky. Eh, velkým úkolem, jak jsem řekl, je najít rovnováhu mezi flexibilitou v jednotlivých členských státech které budou eh, stát eh, před určitými problémy, které budou muset řešit. Co se týče toho řešení, které navrhuje komise, to je pouze pokus eh, dosáhnout této rovnováhy, o které jsem hovořil, tím, že na jedné straně budeme definovat určitou množinu pravidel o podmínek, a myslím si, že můžeme eh, velice uvítat to, že řada členských států se staví pozitivně k této věci. Eh, nám šlo také o to, eh, abychom kvůli flexibilitě zahrnuli také určité podmínky, které očekáváme, že jsou spravedlivé. Na druhé straně potřeba tedy tu rovnováhu udržet tím, že současně s tím umožníme vnitrostátním soudům aby i oni se těšili eh, určité flexibilitě při posuzování jednotlivých případů, eh, které budou souviset s aplikací té všeobecně platné klauzule, tak jak je definována v článku 32 tohoto návrhu, tak abychom se eh, přesvědčili, že se doplňují tyto naprosto jasně stanovené, stanovená pravidla, tak jak jsou zahrnuta na ten seznam, na tu listinu. V reakci na kritiku Eh, související s eh, plnou harmonizací, s její flexibilitou, schopností reagovat na nové situace. V této souvislosti my navrhujeme eh, komitologii, respektive určitou úpravu komitologie. Tady jsme vyslechli celou řadu kritických připomínek k tomuto přístupu, ale je potřeba si uvědomit, že důvodem, proč jsme šli touto cestou, byla právě Eh, dosažení toho, této flexibility a možnosti eh, novelizovat eh, tyto listiny. Chtěl bych připomenout tomuto výboru, že teď, když máme Lisabonskou smlouvu, tak bude potřeba tento návrh aktualizovat, čili ta otázka související s komitologií bude muset být Eh, teď eh, místo ní budeme muset mít eh, to, čemu říkáme delegující akty. Um, a pak bude záležet také pochopitelně na tom, jak parlament bude definovat své pravomoci ve vztahu k těmto delegovaným aktům. Tolik tedy o tom, proč si myslíme, že toto by mohlo dosáhnout té kýžené flexibility. Teď mám jen eh, několik poznámek k otázkám, které zde vznesli členové vašeho výboru. Eh, co se týče těch jednotlivě vyjednávaných podmínek, eh, to jsou věci, které nejsou předmětem tohoto návrhu, eh, kde se legislativa jednotlivých členských států skutečně liší eh, jestli bychom měli zvažovat také tu otázku nespravedlnosti při těchto individuálně domluvených Eh, smlouvách a tak dále. Čili snažíme se eh, tuto věc nechat stranou, tak aby jednotlivé členské státy měly i nadále možnost regulovat eh, právě tyto podmínky individuálně sjednané, tak jak to odpovídá vnitrostátním právním úpravám. Kromě toho existuje určitá pojistka taky, která s tím souvisí, kde se říká, že ten obchodník vlastně eh, nemůže eh, se zbavit své zodpovědnosti, eh, jestliže například zbytek smlouvy je standardizovaný, tak potom jedna změna nemůže znamenat, že se ruší vlastně ta ochrana, o které hovoříme. Teď je ještě jedna věc, A sice, že existují některé smlouvy, které nejsou součástí tohoto návrhu. Um, Pardon, nájemní smlouvy. Velice eh, mě zaujalo to, co jste řekla, pan Šváb se k tomu určitě vrátí. Eh, to, co jste řekl o potřebě flexibility, kterou by měly mít vnitrostátní soudy, já nevím, jak to jde ruku v ruce s eh, tou harmonizací, ale já nejsem právník, tak možná, že tomu nerozumím, ale přes. Doufám, že se mi dostane příslušného vysvětlení. Eh, podíváme-li se na eh, některé případy, které souvisejí s tou směrnicí o nespravedlivých eh, obchodních praktikách, Myslím si, že Belgičané například nesměli dále rozšířit to podmínky, protože že by to znamenalo bránění rozšíření této legislativy v jednotlivých státech. Jsem přesvědčen, že tady existuje určitá analogie a pan zpravodaj se k tomu určitě bude chtět vyjádřit. Pan Krespo, chtěl byste nám chtít něco říci o tom, jak se na to dívá rada? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych řekl, že tyto debaty mají docela blízko k tomu, o čem debatujeme v Radě. Po poslední debatě v tomto výboru o kapitole 4 proběhla v radě veřejná debata mezi ministry. Mluvilo se o jednotlivých důležitých věcech a souviselo to s tím, co se projednávalo i tady předtím. A jedna z těch věcí bylo rozšíření smluvních podmínek dojednaných mimo obchodní prostory, to je kapitola 1 a 3, rozšíření na situace, kdy je třeba spotřebitele chránit aby se podniky vyhnuli tomu, že budou porušovat zákon. Týkalo se to potom také prodeje na dálku, týkalo se to nabídek dojednaných mimo obchodní prostory, ovšem v případech, kdy smlouva jako taková je uzavřena v prostorách. A šlo také o dohody mezi členskými státy o lhůtě pro odstoupení, která má být 14 dnů u smluv uzavřených mimo obchodní prostory. A šlo také o harmonizaci výkonu tohoto práva. A jednali jsme také o určitých smlouvách, například smlouvách finančních, smlouvách na výstavbu nemovitostí. A tam se členské státy, že by to mělo být vyloučeno z kapitoly 2, 3 a 4. A v zásadě šlo o to, že budou vyloučeny smlouvy na výstavbu nového domu, ale ne smlouvy na renovace nebo nějaké obnovy. A já myslím, že to je jedno z důležitějších práv spotřebitelů, jedna z nejdůležitějších iniciativ posledních době a je třeba postarat se o tom, že dospějeme ke úspěšnému závěru. Já bych rád poděkoval všem kolegům za velice užitečné příspěvky a nyní předám slovo zpravodaji, aby nám debatu zhrnul a aby nám také řekl, jaký bude další postup. Děkuji, pane předsedo. Diskuze s kolegy a s kolegyněmi o kapitole 5 eh, byl, myslím, byla, myslím, velmi plodná. Eh, mnohokrát vám děkuji za vaše promyšlené příspěvky. A eh, tyto kritické body zohledním ve svém dokumentu a e, předem děkuji sekretariátu za to, že e, si dělal poznámky. E, je mi jasné, že ten úkol nebude jednoduchý, ale já se ho rád zhostím. Rád bych to schrnul. Je jasné, že musíme dávat pozor na práva spotřebitelů a musíme zaručit, že nepřeženeme harmonizaci v rámci vnitřního trhu. Návrh komise je velice ambicio- ambiciozní. Já se domnívám, že na některých místech musíme nalézt určitou míru, která bude dobrá jak proč, pro spotřebitele, eh, tak umožnit členským státům, aby legislativu správně aplikovali. A, a pane kolego, já chci, aby došlo k harmonizaci v důsledku této směrnice. Samozřejmě je ale jasné, že některé členské státy eh, trochu zneužívají situace snaží se zabránit tomu, aby se některé aspekty směrnice dostaly do národní legislativy. Já si myslím, že v tomto případě musíme samozřejmě bránit práva spotřebitelů, i když to bude mít svou cenu. A musíme trvat na tom, aby členské státy legislativu aplikovaly správným způsobem. Jsme, myslíme zajedno, že je třeba, aby byla zachována flexibilita pro členské státy, aby členské státy eh, mohly nalezat odpovědi také ve své vlastní legislativě na některé případy. Spotřebitelé i podniky, které jsou na vnitřním trhu, a pan eh, Malcolm Harbour zmínil nespravedlivé obchodní praktiky v Belgii. A Bruselem 1 a Římem 1 a máme od 1.1. první novou regulatorní, nový regulatorní rámec. A já, mám, já vám mohu říci, že to mělo také vliv na jednotlivé členské státy. Představovalo to ale určité problémy. A mohu říci, že pokud jde o kapitolu 5, nechceme komitologii, nechceme eh, aktiv přenesené pravomoci a chceme, aby směrnice přinesla odpovídající impulzy. Musíme ale přeskoumat, zda v rámci černého seznamu existuje určitý základ pro to, abychom na evropské úrovni mohli stanovit některé zakázané podmínky. To samozřejmě bude vycházet z toho, co už v dnešní době v některých členských státech zakázané je. A já jsem se při svém projevu nedržel příliš těch poznámek, které mi byly připraveny a já jsem chtěl eh, a celou věc trochu schrnout. Eh, já jsem se nesoustředil také na norského ombudsmana který eh, musel eh, tuto věc eh, přebrat automaticky, protože Norové nejsou členy Evropské unie. My chceme cílenou harmonizaci, aby vnitřní trh mohl odpovídajícím způsobem fungovat. Mnohokrát děkuji za vaše příspěvky. Společně se stínovými zpravodaji předložíme pracovní dokument. Doufám, že bude k dispozici na začátku dubna a poté budeme pokračovat v diskusích. A žádám také a pana předsedu, aby co nejdříve pozval komisařku Redingovou, jakmile bude komise zvolena. Bylo by dobré, abychom to s komisařkou Redingovou mohli prodiskutovat. Takže mnohokrát děkuji a těším se na další spolupráci. Thank you very much indeed, uh, uh Andrew for your leadership on this topic. Mnohokrát děkuji za to, že jste převzal odpovědnost za uh, tuto směrnici. Já bych chtěl všem účastníkům připomenout, že zítra večer Máme výměnu názorů s francouzským národním schromážděním o tomto tématu. Bude to prostřednictvím videokonference a bude to první taková příležitost, pokud vím, v Evropském parlamentu. Takže gratulujeme francouzskému národnímu schromáždění k této iniciativě. Doufejme, že tlumočení bude fungovat. A bude to v 5.30, bude to ve 4Q1 v budově Josef Antal na druhé straně. E, tam je veškerá technologie, která je potřeba. Takže e, doufám, že přijdete v hojném počtu a budete se účastnit diskuse, protože to bude jedinečná příležitost. A zpravodaj a stínoví zpravodajové tam samozřejmě budou, aby si poslechli, e, co nám k tomu řeknou poslanci francouzského národního schromáždění. A dále a pan Šváb navrhuje veřejné slyšení, další veřejné slyšení týkající se tohoto tématu. Uvidíme, jak se věc bude dále vyvíjet. A plánuje se také další slyšení s národními parlamenty po tomto slyšení s francouzským parlamentem. Doufáme, že budeme spolupracovat s předsednictvím a samozřejmě pozveme také paní Redingovou, jakmile to bude možné. Dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. Je to zpráva eh, týkající se politiky hospodářské soutěže za rok 2008. A prosím vás, vy, kteří nezůstáváte, chtěl bych vás požádat, abyste odešli pokud možno potichu, abychom mohli pokračovat co nejdříve.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 Uh, um, Takže jestli mohu všechny požádat, aby se usadili, abychom mohli začít. Jedná se tedy o návrh stanoviska našeho výboru pro výbor pro hospodářské a minové záležitosti k jejich každoroční zprávě o hospodářském, politice hospodářské soutěže a autorem našeho stanoviska je pan Bělan a já mu velice rád předávám slovo, aby nás se stanoviskem seznámil. Pan Bělan. Děkuji, pane předsedo. Na tomto stanovisku pracujeme opravdu rychle, vzhledem k tomu, jaký máme časový plán. Jde o časový plán výboru Ekon. Rád bych poděkoval předsednictví a sekretariátu tohoto výboru za rozhodnutí uspořádat 8. února další schůzku ve Štrasburku, protože jedině tak se nám podaří všechno stihnout včas pro zasedání výboru Ekon. Stanovisko má sedm bodů. V prvním bodu navrhuji, abychom vyjádřili spokojenost. Jinými slovy, vítáme skutečnost, že zpráva komise se zaměřuje na zajištění co nejvyššího prospěchu spotřebitelů. A rád bych vám připomněl, že komise věnovala specifickou kapitolu otázkám které se týkají spotřebitelů. V druhém bodě máme ustanovení o malých a středních podnicích a o jejich pozici. Třetí bod se týká jednotky pro styk se spotřebiteli v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a toho, jak to navazuje na spotřebitele v rámci tvorby spotřebitelské legislativy. Bod čtyři to je věc, o které se často mluví. Je to otázka kompenzačních mechanismů pro jednotlivce, kteří se stali oběťmi porušení antimonopolních pravidel. tuto otázku často řeší například pan Šváb. Jde o otázku skupinových žalob. V bodě 5 jde o blokové výjimky, které se vztahují na vertikální dohody. O tom už jsme v tomto výboru také často diskutovali. A body 6 a 7 se také týkají blokové výjimky pro motorová vozidla v tomto případě. Tyto výjimky přestávají platit v květnu tohoto roku. A proto bych navrhoval, abychom tam dali datum 1. červen 2010. Nepodařilo se mi zapracovat sem všechny návrhy, které předložili stínoví zpravodajové, ale já doufám, že ty nejdůležitější tam jsou. Vzhledem k tomu, jak rychle jsme na tom museli pracovat, musíme hlasovat už toho 8. února. A vzhledem k překladům je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů velice krátká. Zítra 12 hodin. Mrzí mě to, nemůžu za to já. Děkuji. Uh, Mnohokrát děkujeme, pane Bělane, za to, že jste poukázal na několik důležitých bodů. Jak víme, stanoviska nemohou být nekonečně dlouhá, nicméně vy jste velice dobře využil prostor, který máme. A je možné, že kolegové se budou snažit doplnit tam některé věci, než o tom budeme hlasovat. Máme tady švábové zpravodaje, pan Šváb, paní Štálerová, pan Rošfor. Paní Rüle tady není, ale myslím, že se ještě vrátí. Vy také chcete přispět dobře ještě někdo další? Paní Rapty, dobře, pokud budete chtít, samozřejmě, ale nebudu na vás tlačit. Takže pan Šváb. Ale ještě bych měla přivítat paní Karluči z Evropské komise, která bude reagovat z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl velice srdečně poděkovat kolegovi Bílanovi za velice dobrou spolupráci a za vynikající návrh. Je to skutečně dobrý základ pro zprávu také výboru EKON, kde jsem stínovým zpravodajem. V poslední době jsme vedli diskuze s komisí, velice pozitivní na zprávě o hospodářské soutěži v roce 2008 je, že je zde vlastní kapitola o a vztazích mezi právem pro hospodářskou soutěž a právem spotřebitelů. A to je zdůrazněno také v návrhu pana Bílana. Já sama, sám jsem předložil jenom malý pozměvací návrh týkající se bodu 4. Celkově tento bod podporuji, jenom bych byl rád, aby zde bylo zdůrazňuje účinnou a přiměřenou, účinné a přiměřené kompetenční mechanismy. A jinak a tomuto návrhu nic nevytýkám. Doufám, že ho brzy odsouhlasíme, abychom ho měl, mohli předložit výboru Ekon. Uh, děkuji, paní Štálerová. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, navrhovateli. Myslím si, že Eh, většina toho, co eh, řekl předcházející eh, řečník, bych řekla také, je to velice dobrá zpráva, velice k věci. Co se týče té čtvrté otázky, i tady to jde správným směrem, to je ta otázka účinně kompenzačních mechanismů. Myslím si, že možná bychom v té části mohli trošičku zdůraznit přece jenom spotřebitel v bodě 5 a 6 potom hovoříte o těch, o těch blokových výjimkách. A e, myslím si, že ta zpráva, které jsme se, s kterou jsme se zabývali v souvislosti právě s hospodářskou soutěží, tam se ostatně odráží také. Děkuji vám, děkuji vám za vaši práci. Já vím, jak je to těžké pracovat, když máte tak krátké lhuty, ale e, chtěla bych vám poděkovat a doufám, že budeme schopni s tím, co jste připravil, pracovat dále. Pan Rošfor, děkuji. Pane předsedo, eh, já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaj, panu Bělenovi za to, co odvedl eh, při přípravě tohoto stanoviska pan Šmet Schmidt mě požádal, abych ho zastoupil, protože bohužel dnes se nemůže naší schůze zúčastnit. Řekl abych řekl, že velice si váží práce Sophie van Welt, z výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Jsme skutečně velice rádi, že jste eh, zařadili také ten aspekt eh, malých a středně velkých podniků. To je podle našeho názoru věc mimořádně důležitá. Pan Schmidt, pan eh, a já jsme předložili další pozměňovací návrh. Ehm, Pokusím se, aby to všechno bylo zpracováno co nejrychleji, až budeme eh, hovořit o kolektivních nápravách, eh, což je věc velice důležitá. Eh, to se týká těch skupinových žalob. Co se týče otázky související se státní podporou, která souvisí s těmi pravidly hospodářské soutěže. Tady si myslím, že je potřeba vždy mít na paměti zájem spotřebitele, když hovoříme o státní podpoře. A myslím si, že právě v našem výboru je to věc, které bychom měli věnovat obzvláštní pozornost. Děkuji, děkuji pane Rošforte. Pan Santafilidis. Dovolte, abych eh, jenom eh, zopakoval to, co jsem řekl bez mikrofonu. Jako politická skupina my kritizujeme Eh, způsob, jak je implementována hospodářská soutěž na vnitřním trhu a také to, jaké to má dopady na spotřebitele. Chtěl bych k tomu říct čtyř nebo pět věcí. To souvisí s tou hospodářskou soutěží z roku 2008. To eh, souvisí za prvé s pokutami, které dostávají kartely. Evropská komise se domnívá, že tímto krokem dosáhne eh, vyššího Eh, naplňování eh, toho, co je na papíře. Eh, možná, že to odpovídá realitě, ale není to dostatečné. Existují obrovské společnosti, které porušují zákony související s hospodářskou soutěží a většinou mají zisky daleko vyšší, než jsou vlastní sankce. To pochopitelně má obrovský dopad na spotřebitele a znamená to, že Vzhledem k tomu, že jednotlivci se potom netěší eh, té příslušné kompenzaci, tak eh, to nám skutečně dělá starosti. Co se týče nařízení eh, o státní podpoře, někteří lidé se domnívají, že Evropa vychází už z krize, ale to by nemělo znamenat, že se že tomu budeme věřit, že existuje tato krize a e, spotřebitelé budou muset řešit dopady této krize i nadále. Je proto potřeba, abychom měli taková opatření, která umožní členským státům e, posílit svou ekonomickou situaci. Co se týče energetického trhu, e, pokračuje jeho liberalizace a to navzdory tomu, že zatím jsme neudělali žádná opatření týkající se dozoru nad tímto trhem, který by, tento dozor by se měl postarat o to, aby jednotlivé energetické společnosti skutečně respektovaly pravidla. Ehm, vzhledem k tomu, že soukromý sektor má určitá privilegia ve srovnání s veřejným sektorem, znamená, že se vlastně stává z veřejného statku eh, statek eh, soukromý a to bude znamenat zvýšení cen je potřeba si také uvědomit, že neexistuje žádný instituční dohled v bankovním sektoru. Co se týče cen potravin, tady si myslím, že monopoly a fakt, že nadnárodní společnosti mají obrovské pravomoci a že existují určité monopoly v celé oblasti celých řady, v řadě výrobků, to všechno vyplývá z té e, politiky svobodného obchodu, který prosazuje e, konkurence. Myslím si, e, že hospodářská soutěž není prosazována dostatečně silně. Je důležité, aby Evropská komise se nad tím zamyslela, aby to přeskoumala a moje, moje skupina také předložila příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Chtěl by ještě někdo přispět k této diskusi? Pokud ne, tak Eh, dám slovo paní Koluči za komisi, která možná bude chtít eh, něco říci k této diskusi, k tomu, co zde zaznělo. A potom pan Bělan bude mít možnost ještě na závěr říct několik slov. Um, ehm, mnohokrát děkuji. Především bych vám chtěla poděkovat za tuto zprávu, za zprávu pana Bělana a také za připomínky, které jsme si dnes vyslechli. Já myslím, že komise určitě pomohou až bude zpracovávat další výroční zprávu o hospodářské soutěži. A tady bych chtěla zdůraznit, že všechny věci skutečně zohledňujeme, protože teď už musíme začít pracovat na zprávě za rok 2009. Pokud jde o konkrétní připomínky, které jsme tady dnes slyšeli, beru na vědomí. Máme tady nějakou zpětnou vazbu, že problémy, které jsme měli skutečně, berete na vědomí ještě to obnovíme v budoucnu. Um, is better? No. Yeah? Okay. Uh, so this is an exercise that we will... Je to tedy něco, co ještě zopakujeme? Ale každý rok se budeme zaměřovat na něco jiného. Um, uh, a v tomto ohledu žádost, abychom zpracovali úplnou zprávu o naší jednotce prostě, jak se spotřebiteli. Tady bych chtěla říct, že se skutečně domníváme, že řádný dialog a konzultace v otázkách hospodářské soutěže jsou velmi důležité a proto také máme vyhrazenou jednotku pro styk se spotřebiteli, která vznikla v roce 2008. Účelem práce této jednotky je především prohloubit vztahy se spotřebiteli samozřejmě, ale také posílit dialog s organizacemi spotřebitelů, poskytovat jasnější a jednodušší informace spotřebitelům a široké veřejnosti a také zajistit, že informace budou relevantní pro občany, pro spotřebitele. Už v této zprávě jsme se snažili, ale zaměříme se na to hlavně v příští zprávě, snažili jsme se vylepšit eh, podávání zpráv této jednotky, tak jak to žádáte v tomto návrhu zprávy. Velice se omlouvám. I'm almost scared now. <laughs> Už mám skoro strach něco říct. <laughs> Negative waves here. Jsou tady nějaké negativní vlny. Okay. Let's try. Zkusíme to. Pokud je o, náhradu škodu, o náhradu škody pro jednotlivce, vidím, že je to věc, na které Evropskému parlamentu hodně záleží. A je pravda, že u vás už proběhlo několik diskuzí na toto téma. My vítáme váš návrh i návrhy na změny, které jsem tady dnes slyšela. Možná, že bych mohla připomenout, že Evropský parlament přijal usnesení, když jsme my schválili Bílou knihu to bylo v roce 2009. A tady bych chtěla zdůraznit dva aspekty, na kterými byste se mohli zamyslet. Ano, je tady otázka důsledného a horizontálního přístupu. Toho se ta zpráva dotýká. Ale také bylo řečeno, že takový důsledný přístup nevylučuje to, že je možné využívat více nástrojů, a tato důslednost by neměla zpomalit práci. Fantazie, výborně, zázrak, která se odehrává v oblasti politiky hospodářské soutěže, a to je i v usnesení Evropského parlamentu. Chtěla jsem tady jen připomenout tyto dva konkrétní prvky z této debaty. Co se týče dalších aspektů, kterých jste se dotkli, vertikální smlouvy, ano, budeme pokračovat v dialogu s parlamentem. To též platí pro nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. Loni v říjnu proběhl seminář s parlamentem a já myslím, že tady probíhá intenzivní dialog a budeme v něm pokračovat. Samozřejmě uvidíme v další zprávě, jaké činnosti probíhaly v tomto ohledu. Já myslím, že to je asi z mé strany všechno v reakci na to, co jsem tady dnes slyšela. Mnohokrát děkuji. Uh, Mnohokrát děkujeme, paní Kruči. Slyšeli jsme vás velmi dobře. Zřejmě tady byla nějaká interní soutěž. Nicméně slyšeli jsme jasně. Pane Bělane, chcete to zhrnout? Já bych chtěl poděkovat za veškeré vaše připomínky, děkuji za vaši spolupráci. při vypracovávání tohoto dokumentu. Já jsem a problém zohlednit veškeré připomínky, například v případě bodu 4. Některé připomínky šly proti sobě. Doufám, že budeme schopni zvážit všechny pozměňovací návrhy a že budeme schopni odhlasovat tento dokument před schůzí výboru EKON. Chtěl bych poděkovat zástupkyni komise nejenom za pozitivní zhodnocení tohoto dokumentu, ale také za to, že přislíbila spolupráci. A jsem velice rád, že zde mohu říci, že komise bude dále spolupracovat s, parlament, s parlamentem na obou důležitých nařízeních. Děkuji také sekretariátu, velice mi pomohl při mojí práci na tomto dokumentu. A děkujeme možná několik poznámek na závěr z mé strany. Nejdříve bych informoval kolegy o otázce dohledu parlamentu a nad návrhy komise, pokud jde o prodej motorových eh, vozidel a jejich opravu. Bude se o tom hovořit zítra. A výbor pro hospodářské měnové záležitosti není připraven k tomu předložit plnou zprávu. A můžeme zvážit jiné možnosti, například otázku k ústnímu zodpovězení. Můžeme pozvat eh, komisaře, aby přišel mezi nás. Pane Bílane, vy tam určitě budete, budete to koordinovat za všechny ostatní kolegy. A já jako předseda se domnívám, že parlament eh, by eh, dělá chybu, že eh, zde neprovádí dohled. Já si myslím, že bychom měli podpořit výbor pro hospodářské a měnové záležitosti. Pokud to nechce udělat sám, tak bychom to možná měli udělat my. Měli bychom se angažovat v této diskusi. Já doufám, že všechny politické skupiny mě v tom podpoří. Uvidíme tedy zítra. Dále bych chtěl potvrdit, že lhuta pro pozměňovací návrhy je zítra v poledne. Já si myslím, že můžeme být trochu flexibilní, pokud řekneme eh, do času oběda. Já myslím, že bude možné to interpretovat španělským způsobem. A také bych chtěl potvrdit to, co řekl pan Bílan. Dohodli jsme se s koordinátory, že budeme mít zvláštní schůzi ve Štrasburku 8. února večer, abychom hlasovali o tomto stanovisku, aby tak výbor pro hospodářské měnové záležitosti, který bude hlasovat 22. února, mohl mít naše stanovisko k dispozici. A dále v březnu se bude hlasovat v plénu. E, ještě bych řekl kolegům, kteří nebyli na schůzi koordinátorů, sejdeme se zítra odpoledne ve 4Q1. Prosím vás, nenechávejte zde žádné podklady, které budete potřebovat zítra. Začneme slyšením s národními parlamenty o směrnici o spožděných platbách. A, a pan Weiler bude předsedat, paní Weiler. A dále budeme hovořit o právech spotřebitelů. Zítra dopoledne v 9 hodin bude tady schůze koordinátorů a bude zrušená konference předsedů, takže budeme mít více času, budeme moci plánovat. A těším se, že se zde s koordinátory zítra setkáme. Děkuji za účast a pro dnešek končíme.